I think we can start. Tak se pustíme do práce. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, zcela překvapivě eh, nám místnost takřka nestačí. Máme tady spoustu účastníků. Krátce před Vánoci bylo to moudré rozhodnutí. Máme poslední zasedání, respektive eh, poslední prostor pro zasedání. Takže nejdříve předběžný pořad jednání. Nemáte žádných námitek, můžeme ho uh, přijmout, ale já mám takovou drobnou námitku. Při zprávách o trialozích máme tady firma de, de Campa, ale máme tady kolegyni Sasoli eh, a proto uh, o governance nebudeme uh, jednat. a u trialogu o vnitrostátních vodních cestách a technických požadavcích, tak tam mm, přijde pan Belet a o tom nám tedy podá eh, zprávu. Takže schválení zápisu ze 3. a 7. prosince. Nemám tady námitek. Tak schváleno. Dostáváme se teď k vystoupení Goře Movek s prezentací zprávy Komise o společných pravidlech a normách pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí. K tomu s radostí eh, dám slovo panu Karamicosovi, zástupci generálního ředitelství MOVE a, a podle dohody dostáváte tedy 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji vám všem eh, dobré eh, odpoledne. Vám velice stručně představím naši eh, zprávu a mm, zejména budu hovořit o článku 10. Pan de Grandes byl otcem této problematiky, abych tak řekl, není tady dnes, a takže jenom na něj odkážu. Nejdříve tedy ty klasifikační eh, společnosti, které provádějí inspekce. Jak asi víte, Evropská unie eh, uznává 11 typů těchto eh, plavidel a Evropská unie tedy může uznávat tyto autorizované organizace, aby jednali svým jménem a, a prováděli zákonné prohlídky a, a kontroly těch lodí. Hmm. A já říkám zákonné eh, prohlídky, protože to jsou eh, témata, o kterých eh, nebo kde mezinárodní konvence zavazují. Členské státy tedy mohou autorizovat jenom klasifikační firmu, kterou uznává Evropská unie. Na druhou stranu, eh, ta klasifikační eh, společnost má pravidla a technické normy a ty jsou soukromé. Tyto, eh, tato pravidla používají klasifikační společnosti k tomu, aby ověřili, že konstrukce úplné, nebo celé lodi splňuje tyto normy. Takže na jednu stranu jsou tady ty statutární certifikáty podle mezinárodních úmluv a potom jsou tam vlastní pravidla a normy, která se uplatňují. Výsledek té eh, certifikační práce je, že klasifikační eh, firma vydá certifikát o třídě. A to umožňuje eh, vlastníkovi pravidla obdržet pojištění od momentu, kdy je loď pojištěná, tak se považuje za to, že je v dané třídě in class a považuje se tedy za provozu schopnou. Takže to je velice eh, důležitý výsledek eh, technické certifikace, že se vydává to osvědčení o třídě. Je důležité pochopit, eh, že v tomto certifikačním procesu jsou se hodnotí všechny materiály, vybavení a součásti, ze kterých se loď postavila. Každá má jednotlivý certifikát a všechno je dohromady atestováno tou certifikační společností. Účelem který jsme stanovili, který je také součástí eh, podkladových materiálů, je, že ty klasifikační eh, firmy používají vzájemné, vzájemné ty certifikáty těm produktům, které jsou používány pro stavbu lodi. Čili já jako vlastník nemám vždycky, nebo nemusím mít vždycky stejný certifikát, a oni se liší. Jednou jdu do jedné klasifikační společnosti a jindy pro, eh, s jinou lodí jdu eh, do jiné. Abychom snížili náklady a harmonizovali přístup, tak ty certifikáty se měly navzájem uznávat. To byla tedy eh, základní myšlenka. To musím zdůraznit, protože tou dobou jsme dlouho vedli tedy debatu s odvětvím. Myslíme si, že je to užitečné i pro obě strany. Protože pokaždé, eh, výrobci eh, chtějí certifikovat různé eh, lodě a musí mít na to potom stejnou laboratoř, stejné, stejné zařízení a tak dále a pokaže platit náklady. A na druhou stranu i pro certifikační společnosti, i když přijdou částečně o práci, pokud budou, bude harmonizované hm, a my tady chceme harmonizovat na nejvyšší úrovni, tak to bude tedy prospěšné pro ty klasifikační společnosti také. Možná eh, se vám to eh, vám jeví přímočaře, ale není to tak. Jak jsem říkal, klasifikační společnosti mají svá vlastní pravidla a ta se navzájem liší. V našem nařízení, eh, které vy jste velmi prosazovali svou dobu, ve své době, byly uplatněny ty nejnáročnější, nebo je stanoveno, že se musí uplatnit ty nejnáročnější standardy ze všech. Takže máme 11 tery, sedneme si dohromady a rozhodneme se, který je nejrigoróznější a to se uplatňuje na dané téma, na daný, danou oblast. Díky je spoustu. To je dobré i pro podniky. Evropský, eh, evropské odvětví eh, pro námořní zařízení eh, zaměstnává asi 450 tisíc lidí. Celkový trh na světě se pohybuje v hodnotách 125 miliard a Evropa má podíl 43% na tomto trhu. A pokud každý výrobce musí každou součást nechat certifikovat podle eh, různých certifikačních systémů po každé, tak eh, je to ztráta konkurenceschopnosti oproti Číňanům, Indům nebo já nevím ještě, kdo eh, to tak vyrábí. Takže to byl takový mm, zájem toho odvětví a my jsme se také tímto snažili odvětví evropské podpořit v tomto procesu. Myslím, že další věc, kterou jsem zde chtěl uvést, je následující. Princip vzájemného uznávání je založen na a, m, mm, samoregulaci a, a partnerství s odvětvím. Klasifikační společnosti vytvořily organizaci s tímto cílem, která se jmenuje Evropská tedy skupina pro vzájemné uznávání mezi klasifikačními společnostmi. MR. A, a ta, je, ta tedy se zabývá těmi produkty, které mají spadat do vzájemného uznávání certifikace, řídit příslušné organizace, má zajišťovat potřebné skupinové poznatky, potom má identifikovat ty produkty, protože ne všechny jsou identické, za páté, dokumentovat eh, ty eh, projekto, ta projektová a posuzovací kritéria. Tato skupina již definovala eh, kritéria pro ty homologační kategorie produktů a už jich asi 45 a ty se tedy schvalují podle stejných specifikací. Také to snižuje celkově náklady a zvyšuje efektivitu pro výrobce a také to zásadně snižuje administrativní zátěž. Výrobci eh, také mají eh, tu výhodu, že eh, mají snáze přístup na globální trh, protože nemusí pokaždé nechat certifikovat danou součást u více výrobců. Jelikož ten systém je nový eh, a do značné míry dobrovolný, jedná se o průmyslový proces, který musíme respektovat, zatím funguje k naší spokojenosti, tak přesto eh, jsou tady otázky, o, eh, které se týkají toho, jak je moc známý, zejména mezi malými výrobci, kteří o něm nevědí. Ti mají omezené nebo minimální poznatky o mm, požadavcích v rámci tohoto systému. Další problém, který které jste si možná povšimli, že eh, mm, na mezinárodní úrovni není toto úplně uznáváno. Kromě evropské vlajky jsou výrobci, no, výrobci mimo eh, si opravdu myslí, že eh, to omezuje jejich svobodu a iniciativu a právo na iniciativu. Ale my si myslíme, že celkově eh, ten systém eh, odpovídá úmyslu naší regulace. Máme tam mm, některé ještě problémy. Jak jsem říkal, systém je založen na seregulaci, seberegulaci a eh, partnerství s odvětvím. To je velice důležité k řízení organizování a pravidelnému vyhodnocování efektivity. Myslím si, že ty zkušenosti jsou velmi důležité a budou důležité i do budoucna. A je normální, že na tomto musíme pracovat. Jak jsem říkal, jedná se o samoregulaci a samoregulace eh, se někdy eh, těžko sleduje. Nicméně, vzhledem k nárůstu a rychlosti certifikace eh, jsme spokojeni. Všechny strany, pokud je o bezpečnost, i pro klasifikační společnosti i pro výrobce je to výhodné, protože eh, se obouraly zbytečné administrativní náklady k opakované certifikaci. Dobrá, rád bych každopádně poděkoval za eh, vaši eh, iniciativu, za to, že se to nařízení takto obohatilo. Děkuji. Děkuji. Nejprve se přihlásil Petr van Dalen, Wim van der Kamp taky, takže jedna dva tři dobrý, všichni dostanou slovo. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Než jsem vstoupil do Evropského parlamentu, tak jsem dlouhá léta byl ředitelem lodní inspekce v Nizozemsku. A myslím si, že výsledek eh, z toho, co nám eh, eh, říkal pan Kramisos, je to vzájemné uznávání vydaný, certifikátů vydanými klasifikačními společnostmi. Tak to je určitě dobré. A já se chci zeptat o tom, jak se, na to, jak se ověřuje ta klasifikace. Jak je to zabudované do systému? Když ten, ta klasifikační společnost vydá certifikát o nějaké lodi, tak je to na základě celé řady zkoušek. Ale za mých dob, když já jsem vedl eh, tu lodní inspekci, tak eh, se ty kanceláře klasifikační lišily. Ty, které byly eh, v Evropě a certifikovaly lodi, vůbec nedělali to stejné jako nějaká kancelář v Asii. I když v zásadě fungovali stejně v rámci jedné klasifikační společnosti. Takže může nám para, eh, pan Karamicos říci, jak eh, klasifikační kancelář eh, dostává tedy povolení vydávat ty klasifikační, klasifikaci v rámci Evropy, ty, ta osvědčení v Evropě a jak se to srovnává, ta její činnost mezi eh, Evropou a Azií. Eh, v Azii se totiž vyrábí spousta nákladních lodí a neměly by mezi nimi být žádné eh, rozdíly. Je to velice důležité. Těším se na odpověď. Danke sehr, jetzt sind wir der Kamp. Voorzitter, Děkuji, pane předsedo. Pan Karamnicost už hovořil o, o de Grandezovi mém kolegovi, který je dneska v Madridu, aby eh, vyhodnocoval výsledky španělských voleb a bez pochyby to bude velice eh, zajímavý den pro něj dnes v Madridu. Děkuji eh, za informace od pana Karamicose. Já bych se chtěl zeptat na fungování článku 10. Já jsem se doslechl, že eh, ten eh, sektor individuální, který eh, je obsluhován těmi klasifikačními kancelářemi, má docela velké problémy. A jde o hodně peněz. Ty klasifikační kanceláře, od nich je to velice drahé a to vzájemné uznávání Ono by to pro eh, ten evropský eh, rejdařský, respektive eh, pro evropské stavitelství lodí, by to bylo velice pozitivní. A já jsem nepochopil, jestli tady pan Karamancas říkal, že ta implementace těch jednotlivých fází od první úrovně do šesté úrovně, jestli to chce, aby to bylo povinnější, nebo více než povinné než do posud, nebo jestli se to nechá na klasifikační kanceláři. což je víceméně soukromý trh. V naší frakci bychom chtěli, aby bylo trochu jasnější, jak je časově rozvržené to vzájemné uznávání, protože to je velice důležitá dohoda v rámci toho nařízení a také to by to zvýšilo efektivitu tohoto nařízení. když za pět let skončí to eh, zřizování toho vzájemného eh, eh, vzájemného uznávání toho systému. Takže bych rád nějakou širší odpověď. Děkuji. My jsme s těmi lhůtami udělali bohatou zkušenost, pokud jde o železniční balíček. To znamená, že ta harmonizace je skutečně obtížná. A nyní Gezine Meissner. Uh, Velmi děkuji za prezentaci té zprávy. Je velmi dobré, když se snažíme o tu harmonizaci. Mám jednu jedinou otázku. Řekli jste, že je to obtížné s mezinárodní akceptancí. Já už jsem si předtím říkala, jak to pravděpodobně vypadá s tím, eh, jak eh, to tady je u nás a v USA. Myslím si, že problém to není pouze pokud jde o Čínu, ale také pokud jde o TTIP. Já si myslím, že eh, Jones Act, tedy eh, zákon Jones, eh, k tomu také má co říct. To znamená, že bych byl velmi rád, byla velmi ráda, kdybyste se k tomu vyjádřil. Děkuji. Děkuji, pane předseda. To je samozřejmě nadmíru zajímavé téma a já vítám harmonizaci uh, klasifikačních společností v oblasti loďařství, to je velmi pozitivní. Tyto společnosti jsou koncipovány podobně, protože to, jak se e, projektuje loď, jaké materiály se používají, jaké technologie se používají, jakým způsobem jsou ty lodě svařovány, jaký pohon je do nich nainstalován, jaký je e, jaké jsou velikosti toho pohonu a tak dále. To všechno je přesně dáno. A každý vlastník eh, lodě, který zadá zakázku, se musí držet ustanovení Mezinárodní námořní organizace a potřebuje tedy dostat veškerým bezpečnostním opatřením, která v této souvislosti platí. A podle toho jsou stavěny veškeré osobní i nákladní lodě. Slyšeli jsme, že 53 procent eh, pracovních míst v Evropě je ve světovém loděrství. to znamená eh, v oblasti stavby těch normálních nákladních lodí. To jsou ty kontejnerové lodě, tankery a tak dále. Peter van Dalen o tom hovořil. Tyto lodě se eh, staví především na trhu nebo na trzích jeho východní Asie, například v Koreji. A vedou se tu velmi intenzivní boje, pokud jde o dotace. A v této souvislosti se nabízí zásadní otázka. Působí tam mnoho rejdařství z Evropy, z Německa, z dalších zemí. Mohou mít tyto rejdaři jistotu, že pokud eh, zvolí Eh, nějakou klasifikační společnost, že tedy eh, bude postupováno podle těchto zásad, podle těchto předpisů. U nás v Evropě, když eh, jde například o pohony nebo o vrtule, tak tady je to přesně dáno, naše zařízení je pravidelně vyváženo do Číny. My máme know-how, které je k tomu potřeba. Klasifikační společnosti v Evropě splňují standardy a mě také zajímá, jak to vypadá v mezinárodním měřítku, protože ani američané nejsou ve stavbě lodí ti nejsilnější. Oni staví pár křížníků, možná, ale to v podstatě je v evropských rukou. A my musíme mít jistotu, že budou naplněny veškeré požadavky. A to znamená, že se tu nabízí zásadní otázka. My tedy dodáme agregáty certifikáty, které zaručují, že jsou splněny ty nejvyšší standardy a tyto, eh, toto, eh, tyto produkty se pak dostávají na trhy jeho východní Asie. Děkuji za otázku eh, vám jako inženýrovi v oblasti loděřství. Pozná se, že se v tom vyznáte. Januš, prosím. Já nechci mluvit o technických záležitostech, protože bohužel nejsem inženýrem a právníkem a chtěl jsem se zeptat na mechanismus, který mně připadá správný. Na úrovni Evropské unie na jedné straně musíme mít ostré, ale na druhé straně také jasné normy stavby a využívání lodí, ale ten mechanismus má přece spočívat v tom, že jednotlivé země a jejich orgány by uznávaly, že lodě splňují příslušné normy. Ale tady se dotýkáme následující situace. Znamená to, že v okamžiku, kdy by certifikaci prováděly orgány mnoha zemí, může tam být různá praxe. A moje otázka je následující. Předpokládáme v takovýchto situacích nějaký kontrolní mechanismus, protože mně to připadá poměrně důležité. Kdyby některé země byly tolerantnější než jiné, tak bez tohoto mechanismu bychom měli ve vodách a v praxi lodi, které by měly různou úroveň plnění norem. Děkuji. Danke sehr. Und jetzt gebe ich noch mal Děkuji a nyní tady dostane ještě jednou zástup, slovo zástupce komise, protože byla vznesena celá řada otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pokusím se odpovědět na všechny otázky. Předem se omlouvám, pokud na některé z nich zapomenu. Dovolte mi, abych začal tím, že vysvětlím tu záležitost s evropským a mezinárodním měřítkem. Myslím si, že je jasné, že ryb, eh, eh, loď, která jezdí po celém světě, by měla mít stejné standardy. Minulá nařízení eh, nerozlišovala mezi tím, co je tedy evropská a cizí vlajka. Nicméně v důsledku skutečnosti, že jsme chtěli, aby všechny klasifikační společnosti splňovaly ty největší, nejvyšší standardy, tak ty, které byly z Evropy, to relativně snadno přijali, ale na druhé straně tu byla opozice od, nebo odpor od těch klasifikačních společností ze zbytku světa, které jsou tady uznány, ABS například, to, byla, to byl tedy hlavní představitel té opozice tehdy, když jsme o tom eh, jednali a je to jedna z, z nejvýznamnějších klasifikačních společností. Dále tam byly japonské, čínské, korejské společnosti. Eh, šlo jim samozřejmě o to, že by přišli o obchodní příležitosti. Nyní tedy máme bilaterální dohody s některými státy vlajky a říkáme, toto jsou standardy, toto jsou nejvyšší standardy a je potřeba, aby to vaše lodě dodržovaly. Jsou tu tedy mezinárodní eh, statutární eh, standardy IMO, Mezinárodní námořní organizace, a toho se tedy drží soukromé společnosti. Ta loď je uznána, protože splňuje tedy eh, standardy IMO a eh, stejně tak je splňuje tedy klasifikační společnost eh, a tím je to tedy zaručeno. Hovoříme tady tedy o vzájemném uznávání standardů soukromých společností. Myslím si, že, nebo doufáme, že protože neevropské klasifikační společnosti spolupracují v tom smyslu, že se tedy snažíme specifikovat standardy a, a otázky jako určité části zařízení, které je na polubě, že tedy eh, používají stejné postupy pro certifikaci a že nebudou chtít, aby eh, se tady, aby bylo potřeba platit nějaké další poplatky za další certifikaci toho zařízení, které už je tady v Evropě certifikováno, jenom proto, že eh, by ta loď tady plula někam jinam. Já si myslím, že je to možná trochu obtížně srozumitelné, ale jsou tu i eh, parciální zájmy, protože výrobci se snaží vyhnout tomu, aby museli dvakrát nechat certifikovat certifikovat stejné zařízení. Na druhé straně je tu zájem soukromých společností, klasifikačních společností, které chtějí, aby e, tedy stejné zařízení klasifikovali co možná nejvícekrát, pokud tady bude e, vyroběno, vyráběno na jiném místě. Budu tím odpovídat i na otázku pana van der Kampa. My, my e, Tedy chceme postupem času tu situaci zlepšit. V tuto chvíli máme 43 druhů zařízení, které, jsou nejedno, které je nejjednodušší a které je tedy možno harmonizovat eh, v rámci těch klasifikačních společností, tak aby bylo eh, možno klasifikovat tu certifikovat tu společnost, ale samozřejmě, že e, je to velmi časově náročné. Velmi dlouho trvalo, než jsme zahájili ten proces a v minulém roce se tedy podařilo to urychlit. Jednotlivé zúčastněné strany už na tom pracují intenzivněji a s větším nasazení než dříve. Evropské a azijské společnosti e, tedy musí e, při, eh, nakládat s, s těmi zařízeními stejně, nezávisle na tom, jestli to zařízení je z Evropy nebo z Ázie. To znamená, že chceme, aby do budoucna tady nebyly velké rozdíly. A nyní k těm dalším otázkám. Hovoříme tu o 43% eh, zařízení, ne lodí. Eh, Velká část lodí je tedy to zařízení, ale nehovoříme celkem o lodích, ale pouze o velké části zařízení, které je vyráběno eh, v jihovýchodní Asii. V každém případě eh, si musíme uvědomit, že takováto část těch výrobců by měla ze zavedení tohoto systému výhodu, protože by to snížilo jejich náklady a také administrativní zátěž. poslední část, to je možná těžko srozumitelné, ale v podstatě jde o to, že státy a orgány neuznávají všechny standardy, ale pouze část těch standardů, to znamená specifikace IMO, to jsou ty, které můžeme označit za standardy mezinárodních umluv a všechny ostatní specifikace a standardy jsou ty, eh, které vydávají soukromé společnosti, to znamená eh, klasifikační společnosti a v tom je tedy rozdíl. A vyplývají z toho i náklady pro výrobce. Doufám, že se mi tedy podařilo odpovědět na všechno, nejsem si jist. Možná ne. Nicméně Snažil jsem se alespoň odpovědět na většinu otázek. Pokud by to byly ještě nějaké další, tak eh, vám to mohu později ještě objasnit. Děkuji. Vím, eh, van der Kamp má ještě má drobnou otázku. Dvě drobné otázky. Pochopil jsem to správně, že konečně bychom mohli být zajatci neevropských klasifikačních kanceláří? Výštiny evropské eh, klasifikační kanceláře eh, odejdou, jakoby, nebo přenesou ty své pravomoci, tak jsme jejich zajaci. A potom zároveň druhá otázka, nebo ta druhá otázka se zeptám, kdy si pan Karamicos myslí, že tento proces bude hotov? A mohli bychom mít nějaké ideální datum, ke kterému bychom mohli upírat zraky. Ja, bitte prosím. Well, I, I'm not a... Já nejsem prorok. Já myslím, že není možné si to představit, protože se pořád objevují nové lodi, nová zařízení. Takže to, že jdeme s tím směrem, že bychom měli alespoň to jednoduché zařízení sjednocené, že by se používalo zařízení nejvyššího standardu, nejvyšších norm, tak to si myslím, že už je pozitivní krok. Potom máme určité specifické zařízení, které se používá pro určité lodě a tam není možná harmonizace, to nikdy nebude možné. Takže zařízení, která jsou typická pro určité druhy motoru, to také nikdy nebude harmonizováno. Máme 43 skupin zařízení, možná jich bude stovka, jednoho dne třeba 120, ale nikdy nemůžeme odhadnout, kdy budeme mít plný systém. My sledujeme ten proces, eh, máme také od odborníků, od techniků informace z Lisabonu, ale záleží také na otázce, nebo je to tedy otázka dobré vůle ze strany klasifikantů, klasifikátorů a také se bude tlak alespoň tedy ze strany těch velkých výrobců zařízení. To je tedy proces, který bude pokračovat, neskončí zítra a myslíme si, že neskončí v podstatě někdy. Já si to osobně myslím, ale pokud se nám podaří dosáhnout 20-30 zařízení na palubě, která bude vzájemně uznáváno, tak si myslím, že už to bude velký úspěch. Děkuji a tím jsme tedy uzavřeli tento bod našeho dnešního programu a dostáváme se k dalšímu bodu. A já tady prosím eh, pana kolegu, aby přišel k nám na pódium. Kolegové Šáde Rotmdata. Thank you. So, wir kommen jetzt zur Präsentation des Dostáváme se k prezentaci studie, která se zabývala výsledky a účinností financování železniční infrastruktury v rámci EU a jsem velmi rád, že jsou mezi námi kolegové Šáde a Rotengatter z Fraunhoferského institutu. Jsem velmi rád, že jste přišli k nám. Dohromady máte 12 až 15 minut času na to, abyste hovořili a následně můžeme ještě diskutovat. Studie byla vystavena nebo vypracována pro výbor pro kontrolu rozpočtu a tam byla také již prezentována, ale nás to také zajímá. Nevím, kdo z vás začne. Pane Šáde, máte slovo. Děkuji, pane Kramere. Je pro nás potěšením, že můžeme být znovu zde. A ano, já se pokusím anglicky. Jak víte z minulosti, jsem velmi rád, že vám mohu odprezentovat studii o účinnosti financování železnic v Evropské unii. My jsme jako skupina odborníků s Klausem Dolem a Wernerem Rotengaterem pracovali na této studii na straně Fraunhoferu ISI v Německu. Vidíme, jestli nám bude fungovat tady. Ovladač. So, let's see. I'm too fast for this system, so now it works better. So first... Tento systém asi příliš rychlý, takže teď už to funguje. Nejdříve bych vás rád informoval o cílích studie. Šlo nám o to odpovědět na otázku, jak efektivní je podpora Evropské unie pro financování železnic a jakým způsobem umožňuje dosáhnout hlavních evropských cílů hospodářské a sociální soudržnosti mezi členskými státy a také hladké fungování vnitřního trhu. Byly zde také další otázky na studii a na nás, na které bychom měli odpovědět ohledně dopadu různého způsobu, jak jsou projekty financovány, jaký to má dopad, jaký to mělo v minulosti, jaký to bude mít dopad v budoucnosti a také politické otázky, které jsou velmi důležité ohledně toho, jakým způsobem revitalizovat železnice a jak eh, vybírat ty železniční projekty, které mají vysokou evropskou přidanou hodnotu. To jsou tedy cíle a otázky, na které jsme se ve studii zaměřovali. Tady na druhém slajdu už vidíte seznam, nebo tady takový, takovou směs eh, závěrů a východisek. Jde tady o faktory úspěchu a také je to takový směs eh, toho, co jsme hledali a také závěru, Ta první věc je ta, zda chceme mít eh, úspěšný, nebo pokud chceme mít eh, úspěšný evropský železniční systém, tak je důležité, aby členské státy na tento systém přistoupily a podporovaly jej na základě technologie a organizace. Cílem je, abychom vytvořili konkurenceschopný železniční systém, který bude konkurenceschopný také na dlouhých tratích, jak to pozorujeme i v jiných zemích, jako například v Severní Americe. Tam na dlouhých tratích může být železnice velmi úspěšná. Abychom toho dosáhli, abychom tedy dosáhli té konkurenceschopnosti, tak je důležité, abychom plně implementovali propojenou železniční síť všude v Evropě, aby zde nebyly žádná úzká místa a aby byly také vyřešeny organizační záležitosti, aby tedy na hranicích nedocházelo k prodlevám aby tedy ty prodlevy byly nulové. Jde také o standardizaci technologie, které musí tedy dojít, pokud máme mít plně propojenou síť, aby byly také standardizovány nebo alespoň interoperabilní kontrolní systémy, aby se nemuseli přepřehat lokomotivy na hranicích a aby jiné systémy byly interoperabilní. Pak jsou zde i další požadavky na osobní dopravu. Měl by to být eh, pohodlný systém, mělo by být snadné koupit si jízdenku a mělo by to být také rychle v té nabídce, kterou eh, železnice předkládají. A pokud jde o nákladní dopravu, tak tam je také důležité, aby došlo tedy k plné internacionalizaci. A také je nutné, aby se internalizovali všechny externí výdaje. Proč zatím ještě nemáme tento systém? Samozřejmě máme dlouhou historii budování evropské železniční sítě, ale je zde spousta bariér, spousta překážek, uvedu jen pár. Máme zde například rozdrobenost, fragmentaci železničního systému, Pomalé, pomalu se šíří inovativní technologie na trh a také je zde nízký tlak trhu. Kvůli dotacím, které jsou poskytovány tomuto odvětví, kvůli ochraně ze strany členských států, kvůli jejich protekcionismu. Nemůžeme si být jistí, zda zůstane tento nízký tlak trhu, protože se rozvíjí tedy i externí nebo v externím světě se rozvíjí i další sektory, například automobilová doprava a to také eh, vyvolává tedy tlak na železniční systém. Může se stát, že do budoucna budou jezdit eh, automobily, které nepotřebují řidiče po dálnicích, budou tedy za dalších 15-20 let plně automatizované elektromobily, takže to může mít také velká konkurence pro železniční dopravu. To bychom měli mít tedy na paměti. A když se podíváme na financování, tak v minulosti a v současnosti zde máme několik čísel. Já vám představím jen pár. 859 miliard, to jsou tedy investice, které byly proinvestovány v letech 2000 až 2006 do evropské železniční infrastruktury 25 členských států v té době. Z toho asi 112 miliard bylo určeno na železnice. A pokud se podíváte na pravou stranu, tak tam vidíte, že více než 50% těchto prostředků na železnice pocházelo z národních rozpočtů, evropské spolufinancování představovalo 12% a ta zbývající část to byly půjčky, a soukromé fondy a další kapitál. Když se podíváte na různé možnosti, jak získat evropské financování, tak zde vidíme dlouhý seznam různých příležitostí od Fondu soudržnosti, ERDF, teď je nového nástroje Connecting Europe Facility, projektové obligace a tak dále. To je ovšem eh, poměrně náročné pro ty, kteří chtějí vytvořit nějaký projekt a najít si financování. Je to složitý projekt, vyžaduje co konzultaci, aby bylo nalezeno vhodné financování pro projekt, aby bylo sestaveno tedy vhodné financování pro projekt. Takže to je jeden takový námět do budoucnosti, všechno zjednodušit. Programové období 2007 až 2013. Prostředky, které byly dány k dispozici z evropských prostředků, dosáhly celkové výše 82 miliard eur z Fondu soudržnosti a CRDF. To vše tedy bylo určeno pro dopravu, z toho asi 23,4 miliard bylo směřováno do železničního sektoru a asi 18 miliard bylo určeno na sítě TNT a příští programové období, abychom to mohli srovnat 2014 až 2020. Tam jsou ta čísla asi 69 miliard CRDF a fondu soudržnosti plus peníze, které jsou poskytovány v rámci Connecting Europe Facility, to je 24 miliard. Takže to, co je dostupné pro železniční dopravu, to je pravděpodobně srovnatelné s tím předcházejícím obdobím. Možná něco bude pocházet ještě tedy z dalších fondů, takže nakonec ta čísla budou o něco vyšší, ale ne o hodně. Když se podíváte na to první období, které bylo uzavřeno, tedy to první kolo výzvy k předkládání projektu, tam jsme měli asi 15 miliard a asi 70% z toho bylo na železnice z těch tedy fondů Connecting Europe Facility. Máme také prostředky na sítě TNT, tam se většinou zaměřujeme na železnice. Už jsem se zmínil o tom, Pak zde máme ještě EFSI, takže to možná přinese nějaké navýšení z toho původního plánu 26 miliard. Nevíme, kolik eh, bude tedy určeno na železnice z toho fondu EFSI, to zatím ještě nevíme do budoucna. V minulosti jsme mnohem více hovořili o investicích do nových eh, infrastruktur a mnohem méně o opravách starých infrastruktur, ale to bude čím dál aktuálnější pro všechny dopravní sítě, včetně tedy železničních. Dále zde máme případové studie. Vedli jsme několik případových studií, takže jsme prostudovali literaturu, dívali jsme se také na různé dokumenty a analyzovali jsme situaci a vyváděli, vyvozovali jsme z toho tedy závěry. Měli jsme tedy čtyři případové studie, které se týkaly velkých projektů v Evropě, které dostaly velké financování. Nejdříve to tedy byl, bylo pevné spojení Eresund, to byla priorita číslo 11. Tam jsme zjistili, že to byl velmi pozitivní projekt, přineslo ekonomický prospěch pro celý region. Takže na jedné straně máme Malmé a na druhé straně Kodaň a je to propojeno tedy tím železničním spojením přes most Eresund a obě dvě tedy strany z toho mají prospěch, z tohoto propojení. Dánové například se mohli přestěhovat do Malmé na švédskou stranu a mohli nadále pracovat eh, v Dánsku, v Kodani. Důležité je také zmínit to, že byly zohledněny také přípoje. To bylo i součástí toho financování tohoto projektu už od začátku. Je to důležité, ty přípoje, když se zamýšlíte nad takovým velkým projektem. A další věc je, že to byl projekt, který spojoval železniční i silniční financování a to je vhodný přístup pro investice do železnice, když ta situace to umožňuje. Takže samozřejmě potřebujete v tom případě kombinovanou infrastrukturu pro silnice a železnice. Druhý projekt je vysokorychlostní spojení eh, na sever Evropy, mezi Paříži, Bruselem, Kolínem a myslíme si, že je to velmi pozitivní z hlediska hospodářského dopadu. Nejvíce to pomohlo těm aglomeracím, které byly propojeny touto vysokorychlostní železnicí a také některým z dalších měst na trati, například Lille. Trošku nevýhodou je to, že v oblastech eh, v těch oblastech byly určité eh, stínové oblasti, které jsou mezi těmi velkými a nádražími, tam někde vůbec nebyly eh, zastávky a ty regiony tedy nebyly tedy napojeny na tu vysokorychlostní trať. To je tedy věc, eh, kterou musíme vzít v úvahu, že se tam dělají také přípoje do těch eh, přilehlých oblastí. A také nám to umožnilo vytvořit propojení kontinentu s poloostrovy, například směrem na Barcelonu nebo směrem také do Francie. Vysokorychlostní železnice, anebo tedy investice do vysokorychlostních železnic jsou eh, podstatné Riziko všem je, že regionální sítě kvůli těmto vysokým investicím do vysokorychlostních tratí nebudou náležitě realizovány tak, jak by měly. Třetí a čtvrtá případová studie je toto. To je prioritní projekt 22 to znamená koridor z Drážďan přes Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko do Řecka. To už jsme měli na předcházejícím slajdu, ale tady připomínám, že naše závěry jsou ty, že to plánování není možná dostatečně zralé, takže jsou zde určité větve, to je ta západovýchodní větev z Prahy přes Budapešť do Konstance to možná ještě není. To je tedy poměrně dobré, zatímco jižní část z Budapešti do Řecka, tam jsou určité části, které by vyžadovaly ještě lepší plánování Srbsko se kvůli politickým změnám před několika lety stalo také zemí, které se otevřela možnost přístupu, takže se zde otevřela možnost zkrátit si celou trať o 300 kilometrů přes Srbsko a Makedonii a to je tedy jedna věc, kterou bychom mohli zmínit. A další věc je, že je zde most přes Dunaj, kde znovu je silniční i železniční infrastruktura a ty a přípoje na ten most nejsou tedy zohledněny, takže to je tedy jedna z negativních věcí a potom také společné financování mezi tedy silniční a železniční infrastrukturou. To zde není tedy zohledněno, ale mohlo by. A teď tedy poslední dva slajdy. Jeden se týká závěru, pokud jde o soudržnost a efektivitu železniční politiky. Když se podíváme na přeshraniční spojení, tak docházíme k závěru, že zatímco ekonomické výhody, které vyplývají z těchto přeshraničních projektů, jsou podstatné pro Evropskou unii, tak přeshraniční projekty jsou důležitou součástí sítě Často je to zanedbáváno ze strany tedy politiky jednotlivých členských států a proto je důležité, aby se zajistilo propojení, na to bychom se měli dívat tady na evropské úrovni, aby se ještě potrhly tyto ekonomické projekty. Potom je zde ještě ta otázka vysokorychlostních eh, železnic. Eh, to je dobrý přístup eh, propojovat velké aglomerace, ale je důležité také vzít v úvahu to, že prostě, když se vytváří tato vysokorychlostní síť, tak je nutné zajistit také propojení s regionálními sítěmi, aby z regionálních sítí bylo možné dostat se po železnici do těchto nádraží, kde je možno nastoupit na vysokorychlostní železnici. Pokud je prioritní projekt 22, tak tam je možná úvaha o přizpůsobení toho koridoru novým politickým vývojům. A poslední slide, který se týká závěru ohledně finančních režimů, režimu financování pro železnice. Tam je určitě omezení soukromého financování pro železnice. Jednak zde máme nedokonalosti trhu, chybí zde například plná internet, internalizace externích nákladů, je zde také nižší poptávka a také možná nejistota pro investory kvůli měnící se politice. Železniční investice jsou dlouhodobé investice, investoři si nemohou být jistí, že bude zachován ten politický rámec a v dlouhodobém horizontu, tím pádem je zde vyšší riziko pro ně, pro to, aby investovali. A pak jsou zde i další důvody. Soukromé financování je příliš malé nebo nedostatečné, nedostatečně dostupné v současném rámci, tak je nutné zamyslet se nad alternativními možnostmi financování. Jedna z nich je například eh, míchání různých eh, zdrojů financování, to znamená z národních zdrojů, z EU, soukromých bank, eh, soukromé zdroje, další fondy, to je samozřejmě složitá věc a potřebuje to, vyžaduje to zvláštní poradenství, například ze strany EIB a investičního hubu. Poslední tři body. Spojování, financování silniční a železniční infrastruktury, to je možné pouze za určitých podmínek. Já jsem se zmínil o dvou mostech, nebo to by mohlo být tedy relevantní. Pak jsou zde další možnosti financování, které vytvářejí nová partnerství PPP, založená na dostupnosti infrastruktur a konečně třeba zmínit také možnost, pokud se podíváte na Švýcarsko nebo tedy naši sousední zemi, tak eh, mohl by být vytvořen Evropský železniční investiční fond, který potřebuje dvě věci. Jednak tedy strategický plán dlouhodobého financování nebo dlouhodobý investiční plán, například eh, koridory TNT, to už současně, v současné době existuje do určité míry a zdroje tohoto financování by mohly být různé, například eh, část eh, by mohla pocházet tedy z příjmu železničního sektoru, sodních poplatku a tak dále. Nyní jsme se dostali do časového podčasový tlak, protože jsme využili 20 minut e, na jeden příspěvek a měli jste hovořit oba, ale budeme hovořit pouze e, jako jeden. Tak znamená, že e, tím jsou naše příspěvky vyčerpány. Markus Píper, prosím. Děkuji. Dovolte mi, abych poděkoval autorům této studie, protože v podstatě to tady byla studie pro výbor pro kontrolu rozpočtu. Eh, tam to vzbudilo velmi intenzivní diskuzi. My jsme se z toho mnoho naučili, pokud jde o efektivní použití vynaložených prostředků. Jsou tu eh, některé situace, eh, kdy není zřejmé, odkud peníze pocházejí. A další věc, Někdy je velmi obtížné prokázat přidanou hodnotu. Eh, to byly věci, které byly zajímavé pro výbor pro kontrolu rozpočtu, ale my jsme ve výboru pro dopravu a nás zajímají jiné věci. Já mám eh, dvě věci, které mi leží na srdci, které mi připadaly zajímavé. Pokud investujeme přeshraničním měřítku, tak ta národ, vždycky ta národní strana nevidí eh, přeshraniční přidanou hodnotu. Ale pokud se na to podíváme ze širšího pohledu, tak jak jste učinili vy ve své studii, tak zjistíme, že evropské prostředky eh, k něčemu vedou že přinášejí nějaké výsledky. A pokud se na to podíváte ještě z delšího časového hlediska, tak pochopíte, že jednotlivé ekonomické oblasti spolu navzájem srůstají, že dochází k výměně zboží a to je podle mě velmi pěkný příklad toho, jak je možno investovat dlouhodobě, trvale, udržitelně a já jsem si z toho odnesl také to, že eh, železnice je investicí, která vždycky bude odkázána na určité dotace. je velmi obtížné na to získat soukromé prostředky. A nyní ta druhá věc, druhá, druhé základní sdělení této studie. Vždycky, když se podaří e, něco realizovat nejen přeshraničně, ale také napříč jednotlivými způsoby dopravy, tak Eh, se zdá, že existují projekty, nebo že mohou vzniknout projekty, které jsou velmi zajímavé. Eh, v Evropě takové příklady jsou, například ten Rozund na hranici eh, Švédska-Dánska prostřednictvím výběru mítného je možno takovýto projekt realizovat, to je skvělé. Mám pocit, že v tomto smyslu by se eh, mohlo koncipovat mnoho věcí v celé Evropě, že bychom se na to mohli podívat úplně nově, přistupovat k tomu novým způsobem a nově ty projekty hodnotit. Konkrétní nápad by Eh, mohl spočívat v tom, že si tedy nebude každý eh, z toho eh, vyzobávat jenom ty nejlepší věci. Řekne se například, ta silnice se postaví pouze tehdy, pokud k tomu bude zafinancována i železnice. Ta silnice, dejme tomu, bude postavena pouze tehdy, pokud přeshraničně bude postavena nějaká železnice. To je tedy ten nový přístup. Takový systematický přístup a financování napříč jednotlivými způsoby Evrop- eh, dopravy. Pokud bychom k tomu přistupovali takto, tak bychom také lépe využívali Fond pro strategické investice, fond EFSI. Tento fond má určité problémy. Jsou tu dobré věci, ve kterých je jasně patrný pokrok, ale pokud se na to podíváme systematičtěji, pokud bychom je eh, tedy více kombinovali, především ty, pokud bychom lépe kombinovali veřejné a soukromé prostředky a pokud bychom tedy opustili tu, ten pohled omezený na eh, jeden členský stát, ale dívali se na to přeshraničně, tak si myslím, že by ty projekty eh, přinesly ještě lepší výsledek. A v tomto smyslu nám ta studie přinesla velmi zajímavé informace. Já nejsem ve výboru pro dopravu dlouho, ale tento popis eh, projektu a celý ten úkol, který jste měli před sebou, byl velmi zajímavý. A sice v tom smyslu, že jste uvedli konkrétní příklady eh, financování, konkrétní výsledky vaší práce, tak aby bylo zřejmé, že ve členských státech se toho skutečně hodně realizuje, hodně staví. To znamená, že tato studie nepochybně přinesla své výsledky a měla svůj smysl a je důležité, abychom se z toho poučili. Děkuji a nyní paní Ayla Sender. Gracias. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že tato studie byla provedena i když jsem tedy trochu zaskočena, protože vidím, že měřítko, které se zde používá u různých projektů, u těch případových studií je velmi odlišné. Já jsem překvapena tím, že, že ten první případ, který zahrnuje Eurostar, kvalifikujete jako úspěšný. No, to já jsem ráda, když eh, hovoříte o Eurostaru a považujete ho za úspěch. Eh, my totiž eh, máme s Eurostarem neustále problémy. Další věc je soudržnost. Vy říkáte, že toho nedosahuje. Já si myslím, že soudržnost tam je, ale finančně je to pořád ještě problematické. Takže by mě zajímalo, proč vy máte pocit, že je to tedy příklad úspěchu pokud jste tedy zohlednili ty problémy s financováním, které máme. I v železničním balíčku musíme identifikovat určité výjimky, abychom mohli pomoci tomu, aby byly i nadále ekonomicky efektivní. Za druhé, vidím, že pracujete pouze u, nebo tedy na osobní dopravě. Vůbec tam nemáte nákladní dopravu. Máte tam také vysokorychlostní spojení, to mě taky šokovalo, když tam hovoříte u těch dvou, o těch dvou koridorů. Máte tam ten eh, atlantsko, atlantický, středomorský a potom eh, Portugalsko, Španělsko, Francie, ten eh, západo-východní. Říkáte, jako, je, jako kdyby to bylo něco negativního, říkáte, že je starší, já nevím. A potom cestovní ruch. Někdy je to dobré, někdy špatné. Cestovní ruch vy tam máte takové prognózy, říkáte, že bude příliš horko, takže lidé budou směřovat eh, spíše na sever, že populace nebo počet obyvatel ve Španělsku klesne a na severu ne, tak já bych byla ráda, kdybyste byli trošičku objektivnější, alespoň při používání těch měřítek, protože je tam veliký rozpor mezi tím, jak používáte tatáž kritéria. Na to si myslím, že byste se měli ještě zaměřit. Pokud je Eurostar, tak vy jste tam měřili všechna ta všechny ty otázky, které se týkají energetické efektivity a tak dále. A potom to spojení mezi severem a jihem, tedy tam došlo k velkému snížení eh, emisí například a to tam vůbec nezohledňujete. A tam ta portugalská část, no tak to bylo rozhodnutí, politické rozhodnutí portugalské lidové strany. Teď mají tedy novou vládu, možná by se to teď mohlo změnit. A proč vám EFSI připadá tak důležitý? My chceme, aby to bylo doplnění Connecting Europe Facility. To je tedy náš zájem a proto my bychom chtěli, abyste nám pomohli. Ne, abyste nám říkali, že to bude komplikované. To nám říkat nemusíte, my už to víme, to už nám říkali koordinátoři kteří jsou podle mě velmi dobří, takže co bychom měli ještě udělat? Takže pojď nám tedy řeknete, co bychom měli dělat, protože to, co nám říkáte, je buď tedy rozporné. Říkáte, že na jihu už nikdy neporosteme, tak proto turisté zůstanou všichni na severu a potom naopak hovoříte o tom, že zde nejsou problémy, nebo jsou tedy problémy se soudržností, já to zase vidím naopak. Takže jak určujete ta kritéria při posuzování těch případových studií? Já si myslím, že to rozhodně není uh, objektivní. Děkuji. Ještě uh, Gesine Meissner, Kajmarelli. A další dva další a potom ukončíme už uh, debatu. Takže teď Gesine Meissner. Děkuji. Tady jsem i za liberály, za vaše prezentaci. Je to určitě napínavá věc s tou studií. Jak už jste říkal na začátku, eh, USA eh, ukázali, že dálkové trati lze úspěšně realizovat. My máme ale eh, úplně jiný systém. V Americe mají málo osobní přepravy a hodně nákladní a u nás je to naopak u nás je otázkou, eh, jestli se tady můžeme vůbec něco od Spojených států naučit. Čili já to nevidím tak úplně, protože máme úplně odlišné systémy. Máme také, oni, oni mají prostě více dopravy, eh, nákladní dopravy na eh, železnici. Potom druhá věc. ukázalo se, že je tady velice efektivní financování a, a když máme eh, podobné věci, tak je třeba to vnímat ovšem kritické, by nám to k něčemu bylo takové posuzování. Potom k té druhé studii, tam jste říkal Drážďan, eh, Praha, Budapešť, Atény a na jich od Budapešti jsou problémy. Máte nějaký recept, eh, jak tam efektské peníze nasadit efektivněji, nebo co udělat, aby to bylo ještě efektivnější? Protože to je jeden z našich hlavních koridorů. Samozřejmě to eh, Mm, spolupráce a efektivnější nasazování prostředků, to víme, co jsme udělali a je to dobrá věc. Ovšem, mně jde hlavně o ty soukromé prostředky, které se do toho pokoušíme dostat. Máme tady Connecting Europe Facility a FC, a také zapojení EIB a doufáme, že najdeme soukromé investory. E, v té skice, kterou máte vy ohledně toho, kam půjdou peníze, e, je to 132 tam se eh, vůbec hovoří o dalších zdrojích a neznámých eh, zdrojích, ale vůbec ne soukromých. Je tam v tom něco eh, soukromého, nějaké zdroje? A pokud ano, kolik? A nebo naopak? Ve Švýcarsku tam, to mají hodně zkušeností s železničním financováním. A soukromě to nefunguje a dělají to hodně státně. Takže Eh, dostává se soukromá, soukromý sektor vůbec k financování železní infrastruktury, anebo jak eh, Markus Pieper říkal, když můžeš eh, vybudovat tady silnice a vybírat míto, tak můžeš také k tomu přibudovat kousek železnice. Děkuji, teď Karima Deli. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci této studie. Já budu mít čtyři velké otázky které vycházejí z vaší studie. Můžete potvrdit, že komise zajistí, že financování železnic v posledních dvou letech eh, odpovídá ustanovením eh, o přidané hodnotě, které jsou obsaženy v nařízeních o TNT anebo Connecting Europe Facility. Můžete nám dát nějaký příklad, eh, relevantní příklad financování přeshraničního propojení v Evropské unii, tak jak je to definováno v těch nařízeních, eh, která jsem zde zmínila. Možná mě kolegové říkáte, že to přeháním, ale to spolufinancování projektu toho koridoru, spojením mezi Baltem a tak dále, odpovídá to požadavkům na transparentnost a konečně ve vaší studii zmiňujete projekt toho vysokorychlostního spojení, vy ho popisujete jako příklad úspěchu přeshraničního spojení. To je určitě jeden z aspektů projektu, ale zároveň vidíme, že ta regionální propojení, regionální spojení klasická jsou také přeshraniční a velmi často tam vidíme co? Prostě regionální spojení mizí. To znamená co, pokud jde o důsledky? Důsledek bude tedy přímý, pokud jde o zvýšení spotřeby paliva, zvýšení silniční dopravy, používání osobních automobilů, bude to mít dopad na životní prostředí, takže se zde neplní ani ten jeden požadavek, který jsme všichni přivítali, a sice tedy závazky spojené s, organ- s konferencí COP21. Takže zde máme tento problém. Děkuji. Děkuji, to je Dominik Vika. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto studii. Já si myslím, že je zde už první problém a vidíme to i z těch vystoupení, která zde zazněla, že si tuto studii nezadal výbor pro dopravu, ale výbor pro rozpočtovou kontrolu, takže jasné, že ty věci, které studie zkoumá, nejsou úplně tedy podle požadavku našeho výboru. Takže je to jasné, protože tato zpráva je spíše zaměřena na finance než na dopravní aspekty. Vy tam jste zaměřeni na výsledek a účinnost. Podle čeho pos, nebo posuzujete účinnost a výsledek eh, tohoto financování. Ty sumy, které zde přinášíte, jsou vysoké v kontextu, kdy je železnice globálně tedy na ústupu. Pokud jde o tedy podíl na trhu v porovnání s dalšími způsoby dopravy, pokud eh, na jednotlivý rok eh, vydáme 100 miliard eh, a přitom je to způsob dopravy, který je na ústupu, tak jasný, že, jasné, že ty výsledky nejsou úplně odpovídající, pokud je o efektivitu. A pak další věc. Při analýze toho evropského financování, tam máme určitá kritéria. Víte, proč byla doprava vyřazena z regionálních fondů pro konkurenceschopnost, to mělo velký dopad eh, tedy na jednotlivé země. Toto rozhodnutí přijal kdo, proč, to se neví, bylo to přijato před několika lety přes eh, odpor tohoto výboru, který byl rozhodně proti. Je to věc, kterou byste nám mohli nějak vysvětlit? Podmíněnost podpor Evropské unie, to mě v té vaší zprávě nepřišlo úplně jasné, takže jestli byste to mohli trochu vysvětlit. Potom je zde to financování, které není veřejné, tedy mimo veřejné financování. To je také poměrně zajímavá formulace, kterou zde používáte. Vy říkáte, že zde není návratnost, rentabilita u těch železničních projektů. Tam se také hovořilo o možném zásahu soukromých prostředků. EFSI by mohlo nahradit veřejné finance, které postupně mizí, včetně těch eh, evropských financí. Pokud chceme ale začít EFSI implementovat, eh, tak je nutné, aby ty projekty byly rentabilní. Máte nějaká kritéria pro hodnocení rentability? Jsou zde politická kritéria, kritéria evropské přidané hodnoty. Jsou zde čistě finanční kritéria, to znamená, je rentabilní, alespoň tedy slabě rentabilní, investovat do železniční infrastruktury, to je zcela zásadní otázka v desíti příštích letech. A potom poslední věc, která je velmi důležitá, někdo tady o tom hovořil, několik kolegů, máme zájem mít nějaké celoevropské měřítko pro efektivitu a účinnost. Máme zde tedy různé trhy, máme německý trh, francouzský trh, to jsou monopoly, pak zde máme jiné zcela liberální trhy. Jak je možné, aby to fungovalo propojeno na celoevropské úrovni? Takže máme zájem vytvořit nějakou celoevropskou síť. Máme zde kritérium velikosti, potom eh, kritérium toho přeshraničního propojení. Je to železniční spojení eh, příliš tedy omezené na národní úrovni. Přitom zde máme dopravu třeba na 3000 kilometrů. Takže potom to musíme řešit na celoevropské úrovni a to jsou otázky, na které potřebujeme odpovědět. Je to zcela zásadní pro budoucnost. Máme zde tedy ten čtvrtý balíček, který vedl k celkovému rozdrobení trhu. Nevíme, eh, jestli je to závažné, není že nám budou chybět veřejné peníze. Je to závažné, není. Víme, že je to velmi obtížné získat soukromé prostředky, jakou návratnost můžeme očekávat u těch soukromých prostředků. To je prostě důležité mít takovou studii, která by hodnotila budoucnost ohledem na minulost. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Já k tomu budu mít sám pár komentářů. Vy jste uvedli eh, pozitivní příklady, například ten most Erosundu. Já s tím souhlasím. Eh, tam se nevedly ty eh, intenzivní diskuze, ale bylo to dáno tím, že se spojovala dvě Eh, velká města, v tom jiném případě tam se v podstatě spojovaly opuštěné oblasti. Eh, a bylo tady těžké říci, postavíme tam most a bude to funguje. A nebo vysokorychlostní spojení mezi Berlínem a Hamburgem, to by byla finanční katastrofa. Naštěstí eh, se tomu podařilo zabránit. Po deseti letech byla ta trať ICS renovována a dnes to skvěle funguje, což je dobrá věc anebo eh, kanál dunaj rín mohan eh, To tedy byla eh, nej, to byl největší nesmysl od stavby babylonské věže, jak to řekl německý ministr dopravy. Otázky teda, otázka zní, jaká kritéria uplatnit, abychom mohli říci, jestli se něco uplat, vyplatí nebo ne. Spojení Vídně s, jad, s Jaderským mořem, ku příkladu to jsou velmi zajímavé věci. Já jako Němec jsem s tím učinil skutečnost, že od eh, poslední reformy eh, železnice v Německu se eh, investovaly miliony a přesto tedy počty klesají. A musíme si uvědomit, že právě regionální tratě jsou někdy podfinancovány. A nebo ve Stuttgartu, tam e, se také hodně investovalo, tak aby se zrychlilo spojení 10 e, miliard e, kvůli tomu, aby se ušetřilo několik málo minut, ale dálková doprava, která by byla důležitější, se nefinancuje, byť by se tam ušetřili dvě hodiny. Toto všechno zvážit je ta nejtěžší věc. Jde o to, aby Evropa zrůstala. Tady má pan Pítr naprostou pravdu. Eh, členské státy nemají zájem o ty hraniční, příhraniční oblasti, ale my si musíme uvědomit, že v Evropě se musíme zaměřovat právě eh, na tyto pásy, protože často chybí propojení, které je velmi krátké. Eh, je například eh, možno zafinancovat tu eh, trasu od hranice do nejbližšího velkého dopravního uzlu, tak aby Evropa mohla eh, srůstat z ekonomického hlediska a abychom mohli společně chránit klima. Proto chceme podporovat železnici. Samozřejmě, že musíme internalizovat externí náklady, že se musíme postarat o spravedlivou konkurenci E, mezi jednotlivými způsoby dopravy nemůže fungovat e, férová konkurence. Je to v podstatě socialistické e, hospodářství, ale je potřeba tedy zajistit to, aby ty projekty, které v minulosti přinesly pozitivní zkušenost, aby ty projekty pokračovaly do budoucna pozitivně, ne negativně. Já se tedy ptám, jaká kritéria se uplatňují tak aby tedy do budoucna nepřevažovaly ty negativní zkušenosti, negativní projekty. A nyní tedy máte možnost na to všechno odpovědět. Děkuji, děkuji, pane Krámere. Odpovím německy, protože vy jste se mě také německy zeptal. A začnu odzadu. A pan Šáde bude postupovat e, směrem dopředu. E, můžete i německy, protože tu máme profesionální tlumočníky, tak tím jsem si jist. Nejprve tedy k tomu, na co jste se ptal vy, pane eh, Krámere, jestli tedy je regionální doprava podfinancována, jestli tedy eh, ve srovnání s těmi vysokorychlostními eh, tratěmi do ní jde dost prostředků. My si musíme uvědomit, že v ty uzly byly někdy v minulosti podhodnocovány. My jsme si to uvědomili, když jsme řešili to spojení mezi Amsterdamem, Frankfurtem a tak dále. E, často je to tak, že vznikají stínové oblasti, takové, taková šedá místa mezi aglomeracemi. To znamená, že se soustředíme na ty uzly, ale e, mezi nimi vznikají e, stina šedivá bílá místa. To je tedy odpověď číslo jedna. Odpověď číslo dvě, jestli bychom se vysokorychlostních sítí měli úplně vzdát. Já říkám, že ne, protože se musíme soustředit na ty projekty, které efektivním způsobem spojí jednotlivé aglomerace a které převedou dopravu z letecké eh, a silniční k železniční dopravě, protože jinak v Evropě do budoucna nebudeme mít šanci. Třetí věc, které projekty se mají vybrat? Vy jste zmínil projekt eh, Stuttgart 120, 10 miliard se tady investuje. Eh, kdyby to tak zůstalo, eh, tak já bych byl rád, ale obávám se, že těch peněz bude potřeba ještě víc. Eh, a myslím si, že pokud bychom vzali tyto peníze, to znamená 10 miliard, tak bychom mohli spojit Mnichov eh, přes Salzburg s Vídní a tím bychom tedy vytvořili přeshraniční spojení mezi Německem a Rakouskem, což je projekt, o kterém se hovoří, hovoří již celá desetiletí, ale eh, teprve v minulých letech se dostal do plánu německého ministerstva dopravy a stálo by to stejně jako ten projekt eh, Stuttgart 21, o kterém jste hovořil vy. Evropská přidaná hodnota, to je velmi citlivá věc. Eh, European value, evropská hodnota, přidaná hodnota. Otázka zní, co to vlastně je. Z vědeckého hlediska je těžké to definovat. Je to to, co eh, tedy mm, vznikne navíc, když eh, pracujeme na evropské úrovni a když tedy se nejedná pouze o součest jednotlivých národních plánů. Musíme si uvědomit, že tím propojením mezi jednotlivými státy tady z dlouhodobého hlediska e, vzniká úspora a tím právě e, z toho vyplyne ta evropská přinaná hodnota. Kromě toho eh, je tu pozitivní dopad na životní prostředí nebo na eh, sociální oblast a tak dále. Pokud, se, eh, pokud odhlédneme od finanční oblasti, tak je velmi obtížné tu evropskou přidanou hodnotu měřit a sem tedy patří i ta evropská hodnota nebo odvaha nějak e, popsat a vzít v potaz výhody z hlediska sociálního, e, ekologického, klimatického, byť se to finančně nedá vyjádřit. Musíme si uvědomit, že regionální efekty jsou vždycky dlouhodobé, že e, to není věc, která by byla zřejmá po dvou letech, co investici provedete, ale výsledky se ukážou za 15 nebo možná dokonce 40 let. A Eh, nemůžete být prorokem. Já sám jsem prognostik, pocházím z oblasti prognostiky a eh, jsem na to zvyklý, ale přesto tedy musíme mít odvahu investovat do budoucna a zamyslet se nad tím, eh, v čem spočívá potenciál, kde jsou skryty ty potenciální úspěchy. Je jasné, že pokud vytvořím spojení mezi dvěma neoblídlenými oblastmi, tak žádný potenciál nevznikne a nebude využit. Musíme se tedy podívat na spojení mezi jednotlivými aglomeracemi a ne e, na ty regiony e, mezi nimi. A tím občas vznikají ta hluchá místa, jak už o tom e, byla řeč. Pokud jde o účinnost, efektivnost, otázka zní, co to vlastně je. Na finanční úrovni je to možno definovat poměrně snadno, nicméně pokud odhlédneme od té ekonomické ekonomické rentability a finanční stránky, tak je to už obtížnější. Můžeme říci, že efektivní je to, co můžeme realizovat podle projektu, který jsme si přece vzali. To znamená, že nejdříve se musíme zamyslet nad tím, čeho chceme díky těm investicím vůbec dosáhnout a následně můžeme měřit, eh, do jaké míry se nám podařilo eh, díky těm investicím dosáhnout kýženého efektu. A v této souvislosti si musíme položit otázku, jestli železnice eh, je schopna tedy splnit ty cíle, které jsou eh, stanoveny v Bílé knize. Jsou to ekologické cíle, sociální cíle nebo cíle regionální integrace, jestli tedy eh, železnice toho dosahuje a musíme Eh, přiznat, že železnice při naplňování těchto cílů hraje velmi důležitou roli a pokud ji k tomu chceme využívat, tak musíme na to vynakládat finanční prostředky, musíme, je, musíme tu železnici dotovat. Eh, určitě totiž není možné železniční dopravu financovat pouze se soukromých prostředků. Není možné počítat s tím, že když eh, získáme dost soukromého kapitálu, že to bude stačit. Samozřejmě, že musíme využít všech možností, ale není to dostatečné. Státní záruky to musí být vždycky, protože jinak nezískáte ani ten soukromý soukromý kapitál. A kromě toho jsou s tím zpěté rizika, protože pokud tady vytvoříte soukromá partnerství, která následně vedou k tomu, že 15 eh, 40 eh, eh, je tedy spadá na soukromé riziko, tak to samozřejmě bude mít dopad i na tu rentabilitu. To tedy znamená, že pro investora je velmi důležité, aby tam zatím stál i stát. A proto tedy musíme být velmi opatrní, pokud jde o soukromé prostředky. Já bych se přimlouval za to, aby minimálně 50 investice mm, tedy e, bylo spjato se soukromým rizikem, protože Jinak je tu takzvaný moral hazard efekt, to znamená, že ti, kteří investují, doufají, eh, na to, doufají v to, že eh, z toho získají státní prostředky. Děkuji a možná, eh, že může ještě krátce promluvit pan Šáde. První věc, jak je tady možno ty projekty Eh, přizpůsobit. Prioritní projekt 22 to eh, jsme uvedli jako příklad. Samozřejmě, že o tom můžeme diskutovat. Ta eh, jižní větev se nepoužívá tolik. To znamená, že tady tomu musíme přizpůsobit i požadavky, ale kromě toho je tu tedy ten paralelní koridor, který je Eh, silně využíván a tomu se zase musí přizpůsobit požadavky eh, KPI, to je eh, ta věc, o kterou tu jde. A kromě toho je tu rozdíl, který musíme zase znova zdůrazňovat, rozdíl mezi finanční rentabilitou, to znamená, že investoři se rozhodují podle finančních kritérií, jestli do určitého projektu půjdou nebo ne, a to je velmi obtížné, pokud jde o železnici. Eh, a na druhé straně je tedy rentabilita z hlediska národního hospodářství, protože do toho jsou začleněny i externí náklady, dojde tedy k inter internalizaci externích nákladů a ten pohled je úplně jiný. A v případě železnice se tady musíme snažit o ten druhý pohled. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. The criteria totally, totally partial, yeah? Corridor in the north. Big success, corridor in the south, proč to měříte dvěma měřítky? Říkáte, že ten severní koridor je úspěch a ten jižní koridor je neúspěch. A, ale ty vaše perspektivy jsou zcela chybné. Já vám to tak to říkám, já chci od vás nějakou zpětnou vazbu. Proč Eurostar je úspěšný, i když eh, ty náklady byly překročeny o více než 100%, Zatímco na jihu vy máte pokrok, jako pokrok všude, narůst populace a tak dále. My jsme nekritizovali cestovní ruch. A použili jsme stejná opatření, stejná kritéria ve všech případových studiích. To jsme neudělali uh, tu chybu, že bychom uh, ty severní projekty poměřovali nějak jinak oproti těm jižním. Podíváte-li se na Euroson, který jsme vyhodnotili jako pozitivní, tak eh, to bylo proto, že je to za prvé finančně úspěšné, za druhé je to úspěšné z hlediska životního eh, prostředí a za třetí z hlediska integrace. Podívejte se na integraci eh, průmyslu mezi Švédskem a Dánskem, na integraci univerzit, kulturního života v této oblasti. To byl ten důvod. Zdali jsme tatáž kritéria také pro jich a tam musíme říct ve Španělsku se pokusili vyřešit regionální problémy, které souvisejí s vysokorychlostní eh, železniční železnicí, právě vysokorychlostní železnicí. Je tam nejhustší eh, síť na světě. Eh, Španělsko je světový šampion. A máte pětkrát méně cestujících než v Francii. A desetkrát méně cestujících než v Japonsku. Proto to není finančně úspěšný. No, pardon, teď to musíme jako opravdu... Eh, necháme, necháme pána eh, domluvit a ne, nemůžu mluvit tady eh, oba. Nebyl to finanční úspěch, s tím asi budete souhlasit ve Španělsku. Není to finanční úspěch. Měl mikrofon. Jako Ines Ayala tak to musím opravdu ukončit. Slyšeli jste to, možná, že si to můžete vyjádřit, vyjasnit bilaterálně, ale tady máme určitý časový problém a musíme přejít k dalšímu bodu. Já děkuji. Já děkuji srdečně tady pánu přednášejícím i za studii. Určitě si bedlivě dále eh, mm, podrobněji a budeme s vámi v kontaktu. Ganz ruhig ist. Ihnen ist es passiert. Takže eh, často se stane, eh, že člověk eh, položí otázku a nedostane dostatečnou odpověď. Možnost je tam vždycky dvakrát se položí dodatečná otázka. Myslím si, že to bylo také nerozumění, ale vždycky se dá všechno vyjasnit. Nyní se dostáváme k pátému bodu na pořadu jednání výměna názorů a se zúčastněnými stranami a komisí o společnosti Uber. Pozvali jsme na to tři řečníky. Marka McGrena, Marka McNelsona a Marka Renova. Každý má 8 minut. Pan Mark Megan je šéf uh, politiky v uh, Uberu uh, pro Evropu, Afriku a Střední východ. Pane Megane, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, pane předsedo, eh, dámy a pánové, je mi potěšením a ctí eh, zde dnes eh, před vámi vystoupit. V Evropě působíme už asi čtyři roky. Jinak existujeme asi pět a půl roku. V současné době jsme přítomni v 67 zemích, ve 320 městech. Eh, tady jsme teď ve 23 ze 28 členských eh, států a ve třech dalších eh, chceme spustit činnost hned po Vánocích. Asi 3 miliony jíst denně, uskutečníme 5 milionů jíst o víkendech. V současné době mm, jede asi 1,2 milionů lidí na platformě Uber. Jako jakýkoliv začínající podnik rychle vyrostl, eh, jsme určitě se toho mohli naučit eh, mnoho v posledních letech v Evropě. Učili jsme se zejména eh, z těch chyb, které jsme udělali, ale jsme poměrně optimističtí ohledně budoucnosti té společnosti tady v Evropské unii a, a velice rádi a ochotně projednáme, jak nové služby mobility založené na technologii mohou a měly by být regulovány tady i jinde. Velice vítáme nedávnou zprávu vašeho výboru o trvale udržitelné městské mobilitě, která volá po regulačním rámci, který umožní nové formy mobility a nové modely sdílení, které lépe využijí stávající e, zdroje. Tyto nové služby neexistovaly před pěti lety a různé země a jurisdikce po celém světě eh, stále častěji eh, modernizují svůj regulační rámec, aby umožnili efektivní regulaci těchto nových služeb, které neexistovaly před eh, vynalezením chytrých telefonů zejména. Stejně jako váš výbor v minulosti konstatoval, i my se domníváme, že cesta vpřed je v tom nalézt ten řádný regulační rámec na podporu inovací v oblasti městské mobility. A vedeme debatu s regulátory ve všech členských státech. A samozřejmě to je na úrovni institucí EU také v Evropském parlamentu. Uber je eh, v zásadě eh, tržiště pro eh, dvě strany. Na jednu stranu jsou to spotřebitelé, ti, kteří jezdí, a řidiči. Pro spotřebitele je to velmi jednoduché, zmášnete knoflík a jedete. Nemusíte si eh, bukovat auto předem nebo stát na ulici a doufat, že vám přijede taxík. A proto eh, lidé po celém světě stále více používají a závisejí na službách, jako je Uber. Aplikace jako Uber mohou zpřístupnit a usnadnit a, a také zvýšit bezpečnost pohyb po městech, zejména a v oblastech, které nejsou dobře pokryté veřejnou dopravou. A když spousta měst v Evropské unii má prvotřídní systémy veřejné dopravy, často řada členských e, států má ve městech tzv. dopravní pouště. Tahle e, efektivita nebo zvýšená a my eh, Uber vidíme jako, ne že narušuje stávající eh, průmysl, ale naopak je přídavkem k veřejné, mm, veřejným i soukromým dopravním řešením, je, tohle je dosažitelné a ty náklady nepřicházejí na eh, úkor výdělků řidičů a naopak. Ale díky tomu, že řidiči jsou efektivněji propojeni s lidmi, kteří hledají Eh, jízdu. Je to dynamická distribuce poptávky a nabídky mobility díky eh, věcem, jako je tenhle mobilní telefon. A myslím, že 70% intelektuálního vlastnictví v těch telefonech je eh, evropského. Takže díky evropským soukromým a veřejným investicím do mobilních technologií, do širokopásmového připojení, do satelitní navigace a asi víte, že pořád se posílá v rámci gal a se posílají družice do vesmíru, takže eh, musí proto existovat ekonomické využití. Takže eh, když se nafouknou nebo narostou na objemy těch služeb, tak to začne být eh, z hospodářského i z, ekologického hlediska velmi zajímavý fenomén. My jsme spustili službu sdílení automobilů. O tom už jsem hovořil od 70. letech, ale nikdy se to nerozhýbalo v větších rozměrech. Nicméně v současné době v San Francisku, které je hlavním městem sdílení aut na celém světě, 50 procent jíst na Uberu je v rámci Uber Poolu. Čili místo toho, aby tam jel jeden člověk, tak jsou tam dva, tři, čtyři lidé, kteří jedou současně. Autem, které by normálně uh, vezlo jenom jednoho nebo dva lidi. A to je uh, ideální. Uh, my jsme to zkusili teď v eh, Londýně a máme už 60 tisíc jíst za týden za sebou. A to teprve začínáme. Výhodou této dvoustranné platformy je ta jednoduchost. Smažujete knoflík a máte přístup k práci. Uberem, na rozdíl od některých etablovaných provozovatelů, eh, naši řidiči, partneři si mohou eh, nastoupit do práce, kdy chtějí, na jak dlouho chtějí a kde chtějí. A mohou eh, takto doplnit svůj život, například péče o rodinu nebo další své vzdělávání. A nemusí se přizpůsobovat své práci spíše. Jak říkám, 1,2 milionu lidí v současné době jezdí buď na částečný nebo na plný úvazek v rámci eh, tohoto. Ten částečný úvazek je populárnější, oblíbenější a přijímanější, mohu říct, eh, ve Spojených státech. Tam 400 tisíc eh, lidí jezdí v rámci Uberu v současné době a přes 50% z nich jezdí méně než 10 hodin týdně. Takže to eh, dělají proto, aby eh, si vydělali, to aby si přivydělali. Tady v Evropě z eh, regulačních a politických důvodů to je spíše soukromá služba na plný úvazek, abych tak řekl. A to, co, býval, to, co by měl být jednotný trh pro služby, tak je velmi fragmentované. Takže například tam je to Velkou Británii, kde teď my fungujeme v 16 městech 25 tisíc lidí jezdí na, plnou, na plný úvozek. Jsou to lidé, kteří profesionálně jezdí a používají nás jako hlavní zdroj příjmu. Paříž, 12 tisíc lidí v rámci režimu VTC, jenom v Paříži samotné. 25% eh, těchto lidí nemělo práci předtím, než začalo jezdit pro Uber. Asi 25-40% eh, eh, můžeme kvalifikovat jako dlouhodobě nezaměstnané mimochodem. Takže dámy a pánové, já se pokusím dodržet svoji řečnickou dobu. Rád vám odpovím na eh, otázky, pokud eh, bude čas a pan předseda uzná za vhodné. Nicméně Uber je velice rád, že s vámi dnes může být na tomto zasedání. Těšíme se na svou práci se zasedání tohoto výboru a s dalšími výbory. Eh, samozřejmě víme o zprávě vašich kolegů na FITRE a v IMCO o digitálním jednotném trhu a o tom, že je třeba využívat nové příležitosti, které nabízí do digitální technologie a snažit se neomezovat eh, pokrok. Děkuji vám za ehm, přednášku a teď Michal Nielsen, který je eh, předsedou mezinárodní, tedy permanentní delegace, eh, stále delegace v, při EU Mezinárodní silniční unie. Máte slovo. Uh, thank you very much Děkuji, pane Kramere. Děkuji také váženým, váženým poslancům tohoto výboru, protože mě znovu pozvali k tomu, abych hovořil o tématu našemu srdci blízké. Velmi často zde hovoříme o kolektivním, kolektivní dopravě, hromadné dopravě cestujících, autobusu, taxi a tak podobně. Pro nás sdílená ekonomika to je věc, kterou za sebou, nebo sebou nese Uber a jemu podobné služby. To znamená, je to tedy sdílení ne pro zisk, sdílíte něco, co máte, ale ne proto, abyste z toho měl zisk. Ten zisk, nebo tedy to sdílení, které dělá Uber, to je tedy systém, který už přináší zisk, takže to není tradiční sdílená ekonomika. Tato je fotografie z moskevského letiště. Tam se uvádí, že si máme dát pozor na soukromé taxikáře. Je zde tedy eh, možný podvod eh, a není zaručena bezpečnost. Tuto situaci rozhodně v Evropě nechceme, máme pravidla, kterými tomu chceme zabránit. Měli bychom tato pravidla dodržovat a vymáhat. Každý by je měl dodržovat a vymáhat. Spravedl, spravedlivá soutěž by tedy měla platit pro všechny a podle nás i pro Uber. Budete-li mít eh, tento znak na okně, tedy Uber, anebo tedy budete mít značku na střeše taxi, to by tedy nemělo být v eh, důvodem k nějakému rozdílnému zacházení. Stejná pravidla, stejné podnikání. Nepotřebujeme nová pravidla, protože pravidla už existují a operátoři by je měli dodržovat a pracovat podle nich. Někdo určitě nechce, aby naši lékaři a advokáti, architekti nebo stavitelé nebyli akreditováni. Chtěli bychom mít řidiče, který nebude akreditován, který nebude profesionál. Já si myslím, že také ne. Chceme zajistit, že bude dodržována bezpečnost, nás odpovídající vzdělání to by mělo být zajištěno u všech, eh, kteří pracují za účelem zisku. A bohužel eh, pro nás to Uber zatím nesplňuje. Je to hezká, hezká aplikace, nicméně je to jen takový tedy dispečink, eh, který propojuje majitele automobilu s těmi, kteří mají tedy tu poptávku, tedy s evropskými občany. My si myslíme, a nejsme sami, že každý, kdo provozuje nějaké dopravní, nějaký dopravní prostředek za účelem zisku, by měl být profesionálním řidičem. 28 zemí k dnešnímu dní Uber zakázalo. Francie, vy říkáte, že tam hodně fungujete, dobře, ale měli jste Uper Pop tak dlouho, než tedy byl váš manažer uvězněn, takže pak se začali fungovat s licencovanými řidiči. To je věc, kterou bychom neměli mít nikde v Evropě ani jinde. Když máme pravidla, tak je musíme dodržovat a když se vám to nelíbí, tak pracujte na změně. Když bychom fungovali jako Uber, u nás silniční runy, tak bychom měli 25 metrů dlouhé eh, kamiony a klidně bychom je posílali přes hranice. Ale tak to, to nejde. My to tedy proto takto neděláme, díváme se na to, jak můžeme fungovat lépe společně. ILO a AGF, to je věc, se kterou tedy spolupracujeme. ILO eh, vydala deklaraci o standardech zaměstnanosti my si myslíme, že bychom měli mít podobné normy i pro ty, kteří fungují na stejné bázi jako Uber. Je dobré, kdybychom měli tedy celoevropská pravidla. Pravidla by měla být co nejbližší spotřebitelům. Proč? Protože taxi a Podobné aplikace to je součást veřejné dopravy. Proto se musíte ujistit, že tito poskytovatelé budou schopni přepravovat i třeba postižené osoby v době, zase kdy není velká poptávka, že budou přijímat platbu v hotovosti, kreditní kartou a tak dále. Potom zde musí být zajištěna rovná soutěž a musí být také zajištěny nejlepší postupy. Uber říká, že pracuje i v takzvané dopravní poušti. Podle mě a podle toho, co vím, Uber funguje jen ve velkých městech Evropské unie a nikde jinde. Tam už máte hodně možností, jak se přepravit. Zní to, jako kdyby naše unie nepodporovala inovaci. To není pravda. My jsme fanoušky inovací. Máme výbor pro inovaci Investovali jsme do toho spoustu peněz, věříme také v inovaci v oblasti taxíku, máme globální taxikářskou síť, co to znamená? Máme kvalitativní kritéria, my všichni máme zkušenost s špatným taxikářem, takže i my sami si uvědomujeme, že musíme zajistit co nejlepší kvalitu, takže proto zavádíme kvalitativní kritéria, my by se měly řídit všechny taxikářské společnosti a pak se díváme na taxikářské aplikace co vzniklo smartphone, tak eh, vznikly také taxikářské aplikace, tam zmačknete knoflík a máte mm, přístup ke službě. To není nic nového, ale bylo to vždycky místní. Není to tedy nic nového a my jsme v této globální taxikářské síti propojili všechny tyto aplikace. Když se podíváte na tu tmavě zelenou, tak tam už je to uplatněno, to světle zelené, tam se to rozvíjí ta naše síť, globálně taxikářská síť, má 350 tisíc propojených eh, taxíků, máme 400 tisíc eh, přímo zaměstnaných, 30 eh, tisíc taxíků každý měsíc se k nám přidává. To ale není nic nového. Nového, nebo to nové, co zde udělal tedy Uber, je, že našel nějaké mezery v zákoně a to není věc, která by podle nás měla být umožněna, která by se měla dělat. Myslíme se, že všichni občané, všichni z vás mají právo na vysoce kvalitní a bezpečné služby poskytované ve všech způsobech dopravy, včetně tedy taxíku. Musíme tedy zajistit určitou úroveň bezpečnosti, slušné podmínky pro řidiče, za které jsme tedy zodpovědní. I Uber jako společnost by za to měl být zodpovědný a také inovujeme způsobem, nebo v způsobech, jak taxiky poskytují služby. Toto jsou elektromobily. to byla evropská soutěž a tam byly tyto automobily dány k dispozici umělcům, kteří tam vystupovali. Takže bychom měli usilovat o to, abychom našli co nejlepší způsob pro poskytování kvalitních služeb. Děkuji. To byl Michal Nielsen z Iru a nyní tady promluví Roberto Parillo. Prosím, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost a děkuji také poslancům za to, že nám jako ETF dali příležitost vystoupit k této problematice. Evropská federace pracujících v dopravě, kterou zde zastupuji, působí ve 41 evropských zemích a je také členem ITF, která zastupuje naše pracovníky všude ve světě. Na úvod bych rád řekl jedno tvrzení. Jsme rozhodně pro užívání nových technologií, ve prospěch občanů, podniků a pracujících při dodržení platných pravidel a zákonů v Evropě. ETF neustále žádá, aby Evropa častěji využívala nové technologie, aby zajistila rovnou konkurenci a bojovala proti podvodům a zneužívání v oblasti dopravy. Samozřejmě Všechno to začíná uplatňováním existujících pravidel. Například v oblasti silniční dopravy žádáme, aby se informace a technologie sloučily a umožnily digitální tachygrafy a také kombinovaný systém kontroly eh, podniku při silničních kontrolách, aby bylo možno u každého operátora provést elektronickou kontrolu Galileo, geolokalizace každé tři hodiny. To jsou prvky, které jsou podle nás zásadní pro rovnou konkurenci a pro boj proti všem možným podvodům. Každý podnik nebo každý podnikatel, který chce provádět profesní činnost, to musí dodržovat stejná pravidla. V Evropě existuje evropské nařízení pro přístup k profesi pro tedy dopravu, jak osobní, tak i dopravu nákladní. Jako sociální partneři IRU a ETF máme za to, že v rámci harmonizace a zjednodušení na úrovni EU je příští etapou vydání těchto pravidel pro taxikářské společnosti a společnosti poskytující řidiče. Ať už jde o Uber nebo jakékoliv jiné aplikace v tomto oboru, je zcela nepřijatelné, aby začaly své působení v Evropě tím, že nebudou dodržovat stávající pravidla. Za prázdnými slugany, jako je inovace, lepší servis, lepší služba klientům, transparentnost, eh, přijatelnost, eh, dostupná služba, levná služba, pracovní místa. Zatím se skrývá zcela jiná věc. Přepravit lidi z bodu A do bodu B, to není nic eh, inovativního. Transparentnost. O tom nemusíme vůbec hovořit, o tom jsme dlouze už hovořili. Zda je to levné, když se ceny ze dne na den se čtyřnásobí, schopný, proveditelný, podnik, který žádá své pracovníky o to, aby měli určité falešné objednávky u svých konkurentů, pracovní místa, nová pracovní místa, to také není pravda. Důležité není jsou ty lži, které se zde objevují, ale pravdy, které musíme odhalit. Jistě, taxikářské služby nefungují úplně dobře a Uber je tedy reakcí na tento nedostatek. Ale je to jako kdyby Evropský parlament kvůli tomu, že ho někteří kritizují, měl být nahrazen něčím jiným. Tak to není. Když něco nefunguje v určitém oboru, tak je třeba najít řešení. Uber Pop je v Evropě zakázán, to je dobře, ale je to první krok a je to jen vrchol nebo špička ledovce. UberX už by měl být dlouho zakázán. Už se objevují pokusy o balíkovou dopravu a další aktivity. Znovu se zde popírají stávající pravidla. Je zde nekalá konkurence vůči operátorům, kteří v Evropě legálně působí. Každý podnikatel, který chce investovat do nové aktivity, vždy začíná tím, že se informuje o tom, jaká pravidla má dodržovat a jaké žádosti má předložit, aby mohl zahájit svou činnost. Uber dělá opak. Začne tím, že dělá to, co chce a co nejvíce odkládá rozhodnutí, ať už politická či soudní, která mu uloží zapovinnost dodržovat stávající pravidla. Ano, evropští sociální partneři v oblasti dopravy podporují inovaci, která zaručuje kvalitu služby klientovi, dobré pracovní podmínky, konkurenceschopnost veřejné dopravy všude, dodržování sociálních a daňových pravidel a také platné legislativy. Já osobně můžu nesouhlasit s nějakou legislativou, se směrnicí nebo s nařízením a mohu se pokusit eh, prosadit změnu tohoto nařízení nebo této legislativy, ale pokud ta, eh, ta legislativa změněna není, tak je mou povinností dodržovat stávající pravidla a to žádáme i od ostatních. Nakonec tedy konkrétní příklad. Vezmeme si taxikářskou službu, která také pronajívá vozy s řidičem, která působí v hlavním městě. Vy jste si určitě v Zaventemu využili této služby. Tento podnik už existuje od roku 1934. Eh, živí 300 rodin a každý rok zaplatí milion 500 tisíc eh, sociálních poplatků. Každý rok eh, zaplatí milion euro na sociální podporu a také další milion na DPH. Všichni e, odvádějí své poplatky na sociálně zdravotní pojištění. Pokud jsme dnes e, pojištěni proti nemocím a nehodám, pokud naše děti chodí e, do školy, do, na univerzitu, pokud žijeme v evropské společnosti tak, jak ji dnes známe. Je to díky tomuto systému redistribuce, přerozdělení. A Uber a všechny ostatní aplikace, které nedodržují stávající pravidla, chtějí toto vše rozbít. A my se musíme proti tomu postavit a bojovat proti tomu všemi možnými prostředky. Děkuji. Ja, vielen Dank. Das war... Děkuji. To byli tři pozvaní řečníci, kteří hovořili o Uberu, který je někdy v některých městech zakazován, v jiných je zatracován, v jiných je chválen. Eh, diskuze bude nepochybně zajímavá, protože mám před sebou velmi dlouhý seznam. Bohužel musím ten seznam řečníků omezit. Eh, velmi mě to mrzí, ale jinak to nejde. Koordinátoři budou mít dvě minuty a všichni ostatní budou mít eh, minutu. A nyní má jako první slovo Wim van der Kamp. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie volá, že musíme provádět inovace, že musíme neustále inovovat, že potřebujeme eh, zkoušet metody digitálního věku, ale pokud se to konečně podaří, tak eh, z toho máme najednou strach. To je první věc. Druhá věc. Eh, Patří Uber k té takzvané sdílené ekonomice, eh, sharing economy? Já si myslím, že ne, protože Uber zkrátka pouze vydělává peníze s americkým způsobem, pokud to tak mohu říci. A pokud se mě někdo zeptá, jestli to chceme v Evropě, tak tomu později ještě něco řeknu. A nyní mám eh, otázku na sekretariát. Je eh, to je Uber služba, anebo to patří do dopravy. Pokud by to byla služba, tak e, by za to zodpovídala polská komisařka a ta má často na to velmi specifické e, názory. E, další věc, Uberpop. Já jsem právě slyšel, že ty jiné formy Uberu jsou více-méně přijatelné, anebo máte stejné výhrady i k těm jiným formám Uberu. A jinak eh, ještě jedna otázka na prvního řečníka. Eh, jsou tu nejrůznější hezké příhody související s Uberem v tom smyslu, že e, taxikáři ve volném čase jezdí pro Uber. Pokud je to pravda, tak je celý ten problém ještě komplikovanější. A nyní úplně poslední věc. Uber je úspěšná společnost tam, kde, to, kde je to možné, tam, kde může působit, ale jak tedy plní sociální úkoly, sociální podmínky a e, kvalitativní podmínky. Nechceme e, americký model, chceme rozumné sociální podmínky, rozumnou kvalitu a pokud dojde k nehodě, tak bych se rád zeptal, e, jakým způsobem je to řešeno, upraveno. Eh, děkuji a nyní Ismail Hertuk. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že to je konečně diskuze, která by tu měla být častěji. To znamená, že eh, stavíme fakta proti faktům a eh, že tu není ta prázdná, nic neříkající argumentace. Rád bych předeslal, byť to bude možná zvláštní, ale mám pocit, že společnost Uber a celá ta myšlenka je zajímavá. A jsem velmi rád, že tu dneska máme pana Megana a že se tady může postavit těm výtkám a nějak na ně reagovat. Jestli to je tedy sdílená ekonomika nebo ne, to je pro mě druhořadá záležitost. Mně jde v prvé řadě o to, jestli ta skvělá myšlenka, byť tedy uh, aplikace uh, existovaly už mezi uh, taxikáři, jestli tedy uh, to skutečně funguje tak, jak hovořil pan Parilo. Pokud dejme tomu někdo, kdo, jako já, kdo zná Uber velmi dobře, pokud Tedy eh, mohu hovořit za sociálně demokratickou frakci, tak bych se rád zeptal na dvě věci. Mám dvě otázky na pana McGena a potom mám ještě otázku na pana Parila a pana Nilsna. Pane McGen, je tomu skutečně tak, že se vám vytýká, vaší společnosti se vytýká, že tedy e, působíte v té šedé zóně, kde není regulace, e, to je jedna věc. A jak se k tomu stavíte? To je ta nejdůležitější otázka. Jak se stavíte k tomu, eh, když vám někdo vytýká, že vaši řidiči jezdí bez eh, licencí, že neplatí eh, odvody do sociálního a zdravotního pojištění? Jak je to s pojištěním, pokud by se něco stalo? Kolik platíte svým zaměstnancům? Platíte jim tarifní mzdy nebo ne? To jsou všechno otázky, na které musíme získat odpověď dříve, než tedy se zamyslíme nad tím, jestli tedy Uber je přijatelný a než vůbec eh, bude moci být přijatelný v širokém měřítku. Druhá otázka. Eh, kolik mám času? Eh, už překračujete, pane kolego. Dobře, takže druhá otázka. Ekologické dopady, pane Megan. Existuje aktuální studie výzkumného institutu o, pro budoucnost e, a ta se zabývá dopady sdílené ekonomiky na životní prostředí. V New Yorku je například vidět, že e, počet e, cest na dlouhou vzdálenost vzrostl na 7,5 milionů v roce 2015. Co tím chci říci? Eh, v podstatě eh, došlo k větším emisím CO2. A úplně poslední věc. Mají eh, tradiční taxikáři nějaké argumenty, proč nejsou tak atraktivní pro běžné občany? Proč tomu tak je? A není tedy Pavel Telička jménem Gesine Meissner. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád zdůraznil, že se velmi těšíme na dvě studie, které se připravují, eh, které připravují obě relevantní generální ředitelství a které budou nepochybně velmi detailní a provedou pečlivé zhodnocení. Mě ty dnešní eh, prezentace připadaly být velmi subjektivní. Mám pocit, že se nacházíme spíše v soudní síni, dochází tu eh, k takovým útokům. Myslím si, že to, co říkáte, z 50% eh, souhlasí nebo odpovídá tomu, co jsem zažil já, pokud jde o Uber a eh, mohl bych vám dlouho vyprávět, proč v některých státech eh, vaše slova odpovídají realitě. Já bych se tedy nicméně chtěl soustředit na následující věc. Pane Megan, ano, je pravda, že to je tedy nové, nový způsob podnikání. Nepochybně jsou tu mezery v legislativě, kterým se musíme věnovat. Musíme se postarat o to, aby prostředí bylo spravedlivé, konkurenceschopné a aby se platily veškeré daně. Já se ptám, jak hodnotíte vaše služby? Jak hodnotíte svoje služby? Jsou to služby a nebo je to doprava? Ať už je to jedna nebo druhá věc, mohl byste to nějak odargumentovat? K čemu se přikláníte? Eh, dva nebo tři eh, gentlemani o tom hovořili. Tyto služby se překrývají, překrývají se, a nebo je to z vašeho hlediska tak, že zákaznická skupina, cílová skupina je odliš, odlišná. Eh, my jsme hovořili o zdanění, o nehodách a tak dále. Eh, bylo by dobré, kdybychom se tedy věnovali i těmto záležitostem. Eh, já vím, pane předsedo, že nejste rád, když se překračuje vyhrazená řečnická doba a proto končím. Já jsem vám za to vděčen. Děkuji a nyní Kellen, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja maailma ympärillemme. Děkuji, pane předsedo. Dochází k neustále obměně. Máme zde novou generaci. To už není to tež jako my, naše starší generace. Oni chtějí nový svět a nové jiné služby. A pokud my vycházíme z toho, že automaticky budeme zakazovat všechno nové, co se k nám dostane, místo toho, abychom byli připraveni dělat to, co se od nás očekává. My jako Evropská unie, my jako Evropský parlament musíme vytvořit eh, základnu kdy noví operátoři i staří operátoři budou moci hrát stejnou hru na stejném hřišti s tím, že budou dodržovat eh, stejná pravidla, která tedy byla posvěcena, která je třeba dodržovat. Ale musíme vést tuto debatu. Je možno tedy povolit nové služby v taxislužbě? Já si myslím, že ten, kdo prohrává v těchto bitvách, pokud se začne vést nějaká vnitřní válka, tak to bude vždycky klient. Ten prohraje, když se bude bojovat mezi novými a starými poskytovateli a to nemá žádný smysl. Na trhu se službami máme klienty, kteří nepoužívají nové služby. Svět se mění a nevím, jestli jsou ti lidi... Potřebujeme reformy, ale musíme se zeptat, zda jsme toho schopni. A všechny otázky odměňování a daňové otázky musí být také dodrženy. A to se musíme také přesvědčit, že to tomu tak je. Děkuji. Děkuji teď Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše vystoupení a děkuji také za to, že jste řekl, že zpráva o trvalé městské mobilitě je zásadní. Ano, protože tam se hovoří právě o té propojené mobilitě. Hovořilo se zde o mladé generaci, já tedy příliš stará nejsem, takže já budu hovořit o mobilitě zítřka. Pane Nilsne, všichni souhlasí s tím, že Nielsen to není sdílená ekonomika. Není to sdílená ekonomika. Ale co to tedy je ten Uber? Co to je? Je to pouze platforma, která spojuje soukromé osoby, takže můžeme si říct, že je to dopravní služba. A zde máme pocit, že zde máme problém, protože je to tedy mix obou věcí. Ano nebo ne? Já si myslím, že ano. A to je způsob, jak co nejlépe tady přistoupit k vaší aktivitě, pane Ubere, protože na jedné straně je to služba v rámci mobility, která se dnes rozvíjí, tak proč to tedy neuznáte? Proč se tedy nepřiznáte, jakože jste nová dopravní společnost? A za druhé, hovořil jste také o pracovních místech, a tam kolegyně hovořila také o dalším černém bodu, a to je tedy daňová otázka. Já nehovořím o sdílené ekonomice, hovořím o ekonomice založené na platformách. Musíme se podívat, odkud přichází vaše zisky a kam se potom přesouvají. Často se tedy hovoří o daňových rájích, ale musíme řešit i tuto otázku. Jak to máte s daněmi? A další otázka, třetí otázka, daně, tedy, tedy údaje, o osobní údaje, ochrana osobních údajů. Když hovoříme o nových technologiích, tak zde máme problém s údaji, které jdou z ruky do ruky a Uber nám jasně ukázal, že je možno zneužít eh, osobní údaje soukromých osob. A další věc, já se vrátím k tomu ze své generace, z hlediska své generace. Máme 21. století, můžeme klidně zakazovat Uber. To je něco jako droga, jako třeba ve 20. letech. Můžete říci, že je to špatné, přesto bude běžet na úrovni šedé ekonomiky paralelně. A co my jako zákonodárci máme dělat? Musíme anticipovat tyto nové technologie. A pane předsedo, na závěr chci říci, že máme příležitost v tomto výboru mít takové legislativní předpisy, které nám umožní podpořit jak digitální ekonomiku, tak zajistit také sociálně daňová pravidla. Takže ano, jsme schopni vytvořit rámec, evropský rámec, aby se v něm všichni dohodli. Děkuji, ale bylo to o jednu minutu další. Teď Petr Lundgren. Děkuji, pane předsedo. No, a já to řeknu velice jasně. Tohle je taxikaření na černo. Je to úplně uh, nelegální uh, činnost. Nevíte, kdo bude řídit to auto, které vás poveze. Ten řidič, řidič možná nebude mít žádné vzdělání, školení. Nevíte, jestli to je někdo, kdo vůbec může řídit auto. Netuší nic o pojištění. S nějakým fungováním taxíků v Evropě. Meka, pane Mekane, vy zastupujete Uber a říkáte nám něco, že je to, jako, že to je fantastické. No je to fantastické zejména pro vaši peněženku, protože uh, vy jste tím hlavním příjemcem. Hovoříte eh, o nezaměstnaných eh, řidičích, kteří eh, dostanou práci. Jak víte, že mohou jezdit vůbec, že jsou na to dostatečně kompetentní? Tohle je třeba, s tím je třeba skoncovat, protože Uber jako model podnikání všechno, proti čemu já jsem. Pokud zničíte celé fungování legálních taxiků, tak jediný důvod, proč to asi děláte, myslím, je, abyste vydělával. Ale co pojištění? Co když dojde k nějaké nehodě? Co když uh, někdo uh, bude postižený v důsledku uh, té dohody. Jak víte, jestli ta vozidla jsou eh, bezpečná? Jak kontrolujete, jestli platí daně? Jestli eh, se platí eh, pravidla, jaká, nebo uplatní pravidla, jaké musí uplatňovat normální vážné firmy. Děkuji a teď jednu minutu prosím Werner Kuhn. Tak to bude těžké, pane předsedo, ale vynasnažím se po zákoně o osobní přepravě eh, je také nezbytné, aby Uber eh, eh, a jeho přepravci měli také takové osvědčení, to znamená, aby schválili zkoušky. Je to u vás tak, anebo ehm, spojujete akorát Ehm, provozovatele soukromých vozidel eh, s eh, zájemci o jízdu a jak je to s technickou prohlídkou. Všichni, kdo provozují eh, takové vozidlo, musí pravidelně je nechat kontrolovat. Já si myslím, že je to nezbytné. Musí splňovat určité podmínky. Situace je taková, že takový taxikář potřebuje i jazykové znalosti, jinak také nedostane konce, si eh, mohou si eh, vyjednávat své vlastní ceny, své vlastní ceny, ale v Německu eh, je koncese a ta se přeskoumává, tam se zkoumá, co se jízda ve městě a mimo měst. Jsme pro otevírání trhu, ano, ale jenom za stávajících podmínek. Děkuji, skvěle jste dodržel podmínky. A teď Lucy Anderson, děkuji vám za prezentaci. Já si myslím, že to je téma, ke kterému se budeme muset vracet ještě obsahleji, protože je zřejmé, že tomu budeme muset věnovat mnohem více Jedna z perspektiv, eh, která tady chybí, je eh, zpráva měst a obtíž, eh, které, kterou ji způsobují otázky správného regulačního rámce a bezpečnosti silničního provozu. Takže to tady nebylo zastoupeno. Potom tady mám otázky pro řadu panelistů. Za prvé, víme, že práva pracujících je velký problém v městech, kde funguje Uber. V Británii běží eh, žaloba eh, proti Uberu za nerespektování eh, pracovních práv a za placení mnohem menší než minimální mzdy. Takže k tomu kdybyste se mohli vyjádřit. Potom práva odborů může podpořit, že budete aktivně podporovat, aby řidiči, kteří pro vás jezdí, vstupovali do odboru a budete uznávat odbory, protože to je součást toho celkového rámce, který Eh, sledujeme. Máme už bod nasycení v řadě velkých měst. Máme příliš mnoho taxíků a obecně chceme snížit používání taxíků a snížit eh, emise, které vedou k klimatickým změnám. Čili eh, jak se pojeme v této oblasti? Děkuji a teď Josef Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Ehm, eu gostava de dizer ao Děkuji, pane předsedo. Ehm, já bych eh, panu Peridovi eh, řekl, že u nás v Portugalsku máme neefektivní eh, systém taxi služeb, protože je neefektivní, pokud jde o stav vozidel a ušované sazby. Vím, že v Portugalsku je ta oblast regulovaná. To jízdné se reguluje, ale turisté v Portugalsku si stěžují na Mm, jejich eh, na neinformovanost eh, o těchto eh, sazbách. Ty sazby nejsou zádně zveřejňovány. Portugalci samozřejmě mají díky Uberu k dispozici služby, za které jsou děční. Ten sektor samozřejmě musí být regulován. To se týká zdanění, vzdělávání, pojištění i technické kvality vozidel, které Uber používá. Ale pokud se budeme pokoušet eh, zastavit Uber, tak eh, prostě to znamená jako chytat písek mezi prsty, to nejde. Děkuji vám. Teď Daniel Auto. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Jak už říkali kolegové, Uber je nezastavitelný jev. Nemůžeme sami sobě nalhávat jaká bude naše budoucnost, ale budoucnost musí být eh, řešena pomocí pravidel. Musíme se snažit co nejvíce snižovat náklady pro občany, ale ne za každou cenu. Proto tady mám eh, několik otázek. Některé zde už tedy zazněly ohledně zdanění, komu platíte daně v každém státě, ve kterém tedy působíte, Zda tam tedy ty příjmy zůstanou nebo zda se přesouvají někam jinam. Potom ta bezpečnost, jakým způsobem Uber zajišťuje nebo zaručuje spolehlivost řidičů a potom je zde také otázka spojená s ochranou osobních údajů a ochranou soukromí. Kde se tedy tyto údaje skladují? V Evropě, v Americe? Kdo je zpracovává? Kdo k ním má přístup? Protože tady hovoříme o spoustě údajů a je důležité mít k ním přístup, protože jde o to pochopit, jakým způsobem se přesouvají miliony evropských občanů. Děkuji. Děkuji. A teď eh, Dieter Klun. Děkuji, pane předsedo. Určitě se k tomu také budu muset vrahovat a děkuji všem přednášejícím za informace, které nám poskytly. Bylo jich spousta a těším se na obě ty zprávy, které dostaneme v roce 2016. Pan Mekane, eh, vy jste říkal, že eh, se začínající podnik, ale součást také z eh, ekonomiky sdílení a já si myslím, že začínající podnik je možná podnější. Ehm, považujete se za dopravní službu nebo poskytovatele digitální platformy? Spousta lidí tady dneska hovořilo o, o ochraně dat, o tom, jak se to ochraňuje, jak se to ehm, ty řidiči platí, jak se to reguluje. To je otázka pro zákonodárce samozřejmě, eh, aby jednali v této oblasti, protože je nedostatek legislativy, která by vás k něčemu zavazovala. Pokud jste eh, ovšem dopravní služba, tak by vás také zajímalo o rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora a celá tahle oblast. Čili můžete nám říci, jak se stavíte Eh, k tomu, jak byste měli být regulováni, protože nějaká kontrola musí být. A to si myslím, že je zásadní obava. A pane předsedo, já říkám, Uber eh, existuje a musíme s ním eh, pracovat. Je řada spotřebitelů na to reaguje. A svými iPhony používá to. A Buck McGinnis o tom hovořil. Musíme mm, prostě eh, se tomu postavit tváří v tvář, regulovat a dát eh, tomu ujištění, že je to řádně regulované. Děkuji a teď Jens Nielsen. No, děkuji. My už jsme tady eh, slyšeli, že Uber je k dispozici po celé Evropě. Ve Švédsku pravděpodobně také, ale ve Švédsku platí daně, všichni, kdo něco takového dělají. Nicméně lidé, kteří používají vaši aplikaci, a byli přichyceni asi ve 20 případech, ne, nebo skončili u soudu a, a řekli, že podívejte se, tohle to je výdělečná činnost a je to proti naší daňové legislativě, takže Uber ve Švédsku není legální to, co vy jste eh, udělali, eh, je, že jste vytvořili hm, mezeru bez jakékoliv odpovědnosti, bez placení daní. A když daňové orgány přijdou na tyto řidiče, tak oni musí zaplatit, ale vy nebudete za ně žádnou odpovědnost. Vy jste tím eh, spáchali podvod. Děkuji, pane předsedo. Jeden francouzský deník dnes dopoledne velmi dobře říká, recept Uber proti nezaměstnanosti. A já si myslím, že to je právě otázka, před kterou tady stojíme. Někdo je pro úplnou liberalizaci práce a služeb a to vše často za nekalé konkurence, protože taxikář, který má spoustu výdajů, musí zaplatit licenci, to není případ těch eh, taxikářů nebo řidičů Uber. A na druhé straně jsou zde lidé, kteří si myslí, že, myslí, že stát eh, musí určitým způsobem eh, se zamyslet nad tím, jak to organizovat a mít silné profesní organizace. Je dobré, že Uber naslouchá tím, těm svým zákazníkům, ale není také možné, aby pod zástěrkou tvorby pracovních míst zde byly takové mini pracovní místa. Vy hovoříte o tom, že 25% těch vašich řidičů bylo nezaměstnáno předtím, než měla, měli tuto aktivitu, ale přesto je to pořád ještě aktivita, která je poměrně nestála a je na částečný úvazek. My si myslíme, že svrchované státy by měly regulovat eh, všechny tyto záležitosti a ne Evropa protože tam je možnost eh, zneužití a dokonce také odvodu daní ze zemí, kde Uber působí a jiné společnosti také. Kristin sehr. Revodalon. Děkuji. Ve Francii máme eh, spoustu různých pravidel. Já si myslím, že my potřebujeme harmonizaci na evropské úrovni a kolegové se shodují v tom, že inovace musí být ku prospěchu všem dopravcům, všem lidem, ale pravidla sociální a daňová a bezpečnostní musí být také harmonizována a není zde prostor pro to, abychom měli různé přístupy. Je tedy důležité, abychom měli tuto harmonizaci jak daňovou, tak sociální, tak platovou, sociální pokrytí, penzijní pojištění, zdravotní pojištění. To jsou vše věci, všechny věci, u kterých musíme mít harmonizaci. Pokud nebudeme mít harmonizaci v osobní dopravě, tak nemůžeme postoupit vpřed. A ten pokrok by přinesl opravdu výhody všem. This is Děkuji, pan Vaj. Úgy érzem magam ezen a tanácskozáson, mint amikor az... Děkuji, pane předsedo. Já mám trochu pocit, že jsem zde jako v 50. letech v dobách rock'n'rollu všichni mají rock and roll, jenom my ne. Já jezdím taxíkem. A Iverem jezdím, ale všichni se mi uh, eh, snějí a nebo snějí se mi kolegové, když říkám, že jezdím taxíkem a stěžuji se na to a e, ptají se mě, proč nejezdím Iberem. V 50. letech bylo 25 milionů turistů na celém světě, dneska jich je 1,1 e, miliard. Pokud si neuvědomíme, že turismus a s tím zpěté služby jsou takto důležité, že rostou exponenciálním způsobem, tak se nebudeme schopni nový, novému modernímu světu přizpůsobit. Myslím si, že i taxíkáři se musí zamyslet nad tím, jak jsou schopni se eh, přizpůsobit novým podmínkám. Děkuji a nyní Michal Galer. Děkuji. Musím předeslat, že já sám jsem Iberem nikdy nejel. Eh, jsem z Frankfurtu, jezdím tradičním taxíkem na letiště a vím, kolik zůstane, jak málo peněz zůstane taxikáři, který všechno řádným způsobem zdaní a splní všechny požadavky. I taxíkář mi říká, že e, jsou kolegové, kteří e, bokem neoficiálně berou e, paušál a aby se tady prosadili v rámci běžných taxikářů a tím tady vzniká eh, konkurence. Proč je tomu tak? Protože taxík je příliš drahý a proto tady vzniká trh pro Uber v oblastech, kde není dobře rozvinutá veřejná hromadná doprava, já vím, že eh, v mnoha velkoměstech Evropy nepotřebujete ani auto, můžete jezdit MHD, ale v jiných oblastech si eh, umím představit, že Uber hraje roli. Já jsem například slyšel nadšené zvěsti z Johannesburgu, kde nefunguje MHD a taxi jsou skorumpované, to znamená, že tam je ta, eh, ten Uber dobrou alternativou. V určitých částech Evropy to tak také může být. Já jsem byl v 90. letech v Praze a bylo mi řečeno, že tam ne- nemohu jet taxíkem. Já jsem se ptal, proč. Bylo mi řečeno, že je to skorumpované. Umím si představit, že lidé se řeknou, že pojedou raději Uberem, protože je to levnější. To znamená, že musíme najít nějaké řešení. Pokud je tady, tady potřeba, pokud je tu e, poptávka, tak e, se najde i řešení. E, musíme najít řešení, které e, nechá žít dosavadní taxíkáře, ale které zároveň dostojí nové situace situaci. Já si myslím, že není možné to a priori odmítat. Děkuji. Eh, a nyní další kolega. Děkuji. Je jasné, že tady je zde otázka poptávky, která si nachází svou nabídku. Ale když máme neregulovanou službu, tak je jasné, že je zde celá řada neznámých, které musí být vyřešeny. Máme zde tedy toto dilema, jak najít rovné řešení. A podle mě si musíme zamyslet nad tím, že my jako zákonodárce musíme především chránit veřejný zájem. A to je určitě bezpečnost a placení daní. Ale na druhé straně je třeba také stejně řešit eh, stejné situace, řešit stejné situace stejným způsobem. Když je zde organizovaná hospodářská činnost, tak je to prostě podnik, podnikání. A když zde máme podnikání, tak jsou zde eh, náklady, náklady na pojištění, potom je zde nutno platit daně, splnit všechny administrativní požadavky. My musíme zajistit, aby tato situace byla řešena stejně jako v jiných případech bude výzvou najít eh, nějaké pobídky pro oblasti, kde není tolik veřejných služeb nebo tam, kde jsou nějaké požadavky spojené s částečnou službou, tam je to důležité. Je třeba stejné situace měřit stejným metrem. Otázka je, jakým způsobem by se měla uplatňovat legislativa v případě sdílené ekonomiky. Danke, ich habe mich jetzt als letzter auch nochmal Děkuji, já jsem se také zařadil na seznam řečníků. To jsem přehlédl, omlouvám se. Pro, no tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla také připojit a říci, že ta mezera, kterou se tam dostal Uber, vznikla tak, že taxikáři byli pod ochranou subsidiarity. Ta může být dobrá, když eh, je tedy pro ní místo. Ale tady zde vlastně vznikla mezera a Uber se tam právě dostal. Když eh, jezdím taxíkem, tak eh, vždycky mám tu místní společnost a Teď už ovšem došlo ke změnám, došlo k modernizaci jak těch tradičních taxikářských společností i k objevení nových aktérů. A já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem se to platí, jaké procento si nechá Uber za každou transakci a kolik platí daňovému úřadu a kde a jaký mají vztah, a to znamená, jakou zodpovědnost má Uber k těm svým řidičům. Někdy jsou to tedy řidiči, No, určitě mají nějakou licenci, pokud nemají licenci, tak alespoň tedy řidičský průkaz, takže jsou to řidiči. No, ale pokud hovoříme o dopravě, tak tam máme celou řadu podmínek, včetně bezpečnosti. Co se děje, když se odehraje třeba nějaká nehoda, nebo co se stane, když onemocní řidič, jak na to reaguje Uber. A také mě zajímá vše to, co souvisí se soukromým a osobními údaji. Co dělá Uber s těmito daty? Okay, danke. Já si myslím, že taxi patří eh, k hromadné dopravě. A taxikáři mi často říkají, že pravidla při eh, odvádění daní a sociální pojištění jsou velmi obtížná eh, a komplikovaná. Já jsem někdy Ubrem nejel, ale uh, slyšel jsem to vyprávět. Já, ptám, já vás žádám, uh, plaťte daně, plaťte uh, sociální odvody, zaručte minimální mzdu řidičům, uh, dělejte pravidelné prohlídky aut, tak jak to dělají běžné taxikáři. V Hamburku e, se objevila e, taxislužba, e, která, když se zjistilo, kolik najezdila kilometrů, tak by museli pořád jezdit pospátku, protože to zkrátka nevycházelo. Je potřeba, aby jste tedy platili všechno, co máte. Kromě toho je povinnost a my nás tak říkáš vzal přesně tam, kam potřebujeme, byť by to byla krátká vzdálenost eh, a byť by už čekal eh, dlouho. Já si myslím, že pokud to všechno bude fungovat, pokud budete mít stejné eh, podmínky, tak bude dobře fungovat konkurence. A nyní se tedy velmi těším na vaše odpovědi a nejprve tedy promluví za ETF pan Parilo, prosím. Oui, merci, président. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouho, pouze jste vlastně schrnuli velmi dobře situaci. Stejná pravidla musí platit pro všechny. Rovná konkurence mezi podniky se zakládá na těchto principech. Problém je, že tyto principy Uber nedodržuje. A pokud si na to nedáme pozor, tak tyto principy zítra nebudou dodržovány i v dalších sektorech, takže to bude džungle. Takže ano, inovace, ano, nové technologie, ale pozor, jak říkal můj kolega z IRU po mé levici, je jasné, že musíme rozlišovat mezi sdílenou ekonomikou a mezi podnikáním, biznesem. Ta slova mají svou váhu, takže si myslím, že je třeba přijmout všechna potřebná opatření k tomu, aby bez ohledu na to, jak je to podnik, Uber nebo kdokoliv jiný, tak je nutno, aby každý podnik dodržoval stávající pravidla. Ta pravidla existují. Nemusíme vymýšlet žádná další. Problém, na který teď narážíme, je ten, že strategie Uber není ta, že začnou tím, že se informují o pravidlech, ale začnou vnucovat svá pravidla až do chvíle, kdy po dvou, po třech letech buď politici anebo justice mu odmítne určité věci takže se zde dnes objevuje celá lavina novinek. Novinek, které jsou pořád tedy nelegální. A Uber musí zodpovědět jednoduchou otázku. Je připraven dodržovat stejná pravidla jako ostatní podniky? Ano nebo ne? A já si myslím, že otázka je, ne, nebo tedy odpověď dnes je ne. Já očekávám vaši odpověď, ale pokud to bude ne, tak je třeba přijmout drsná opatření. Michael Nielsen. Děkuji. Nyní Michal Nielsen za IRU. Děkuji. Pokusím se odpovědět na co možná nejvíce otázek. Fandenkamp, dopravní služby. Je to dopravní služba. Pan Jačuk, vy jste řekl, že to je dobrá myšlenka, že to je rozumný koncept. Já s tím souhlasím, nicméně si myslím, že ten koncept by mohl být realizován tak, že se dodržují pravidla. A bohužel tomu tak není a proto na to musíme takto reagovat. E, někdo řekl, že jsme tady jako v soudní síni. Ano, jsme, protože v médiích a také mezi politiky e, na celém světě se zdá, že eh, hra, hlavní roli hrají peníze. peníze. Eh, ty peníze, které eh, Uber vydělal, byly využity na velkou mediální kampaň, tak aby to vypadalo, že veřejnost za nimi stojí a potom v podstatě ovlivňují váš názor, tak aby tady bylo zřejmé, že je potřeba něco změnit. Je tu legislativa, která platí a proto tedy Eh, provozujte svoji společnost v rámci těchto pravidel. Kromě toho jste se ne- zeptali, jestli je to jiný kosmos, jiný vesmír. Ne, je to stejný eh, Kosmos pouze taxi nabízí i služby, které Uber nenabízí, například přepravu eh, tělesně postižených osob nebo přepravu eh, v odlehlých oblastech, kde zkrátka musí dítě dojet do školy a nemocná osoba do nemocnice. Co je Uber? E, I tato otázka tu zazněla. Pro nás je to dispečing. to znamená, že to je dopravní služba. Je to e, dopravní služba, která je komerčně zaměřená a proto by to tedy mělo být takto chápáno. Pan uh, vy jste použil slova, která jsem již dlouho neslyšela, bylo to zajímavé. Pro mě je jasné, že Uber nezodpovídá za to, co dělá. Je to řečeno v jejich všeobecných podmínkách na jejich webové stránce, které jsou veřejně přístupné, přečtěte si to, tam je řečeno, že se vzdávají veškeré odpovědnosti. E, ano, vypadá to, že budu ještě stručnější. Je tu ještě něco dalšího? Portugalsko. Portugalsko, já jsem řekl, byl jsem to já, e, kdo řekl, že máme špatné zkušenosti s taxikáři. Ano, tak tomu, ta, tak tomu je. Já také někdy stojím na letišti příliš dlouho a říkám si, je to vůbec možné? To není v pořádku a právě proto eh, chceme zvýšit eh, úroveň kvality. Na to se chceme soustředit. Není potřeba e, proto vytvářet novou legislativu, pouze musíme zajistit, aby kvalita našich služeb byla e, lepší. Já chci, aby, nebo mm, také vám doporučuji, abyste e, využili aplikaci, která funguje i v Portugalsku, kde je ta cena jasně daná. Je deset různých aplikací, jiných než Uber a díky tomu tedy je možno využívat tak, taxika, eh, tak, eh, taxíky. Eh, ty odbory. Mohl byste odpovědět na ty odbory? Ano, já vás mám na seznamu. Ano, odbory. Provozovatelé taxi působí v rámci zákona. Pokud, je, pokud se tedy objeví požadavek spolupracovat s odbory, tak eh, tomu tak bude. Ano, eh, my eh, tedy plníme veškeré podmínky, které jsou dány v dohodě. Ano, pokud působíte v rámci zákona, tak se takto musíte chovat a právě proto tedy jednáme se sociálními partnery, spolupracujeme s nimi, tak abychom zajistili, že ty podmínky jsou co možná nejlepší. Děkuji, myslím si, že to je všechno a nyní ještě eh, pan Mark McGann, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, eh, vážení eh, poslanci, za velice zajímavé dotazy. Pane předsedo, nevím, kolik času mám. Pět minut, dobře takže nebudu eh, reagovat na eh, každého jednotlivého poslance, i když eh, jste viděli, že jsem si zuřivě zapisoval. Takže mm, aspoň to schrnu do jednotlivých bodů a pokud jsem se nějakého nedo, tématu nerozhodnul, že tak, tak mi to připomeňte. Jsem rád, že poprvé eh, nás výbor eh, pozval, abychom hovořili sami za sebe. Protože někdy se eh, spoleháte na zprávy z médií, takže my opravdu mm, velice zvážíme této příležitosti a budeme se sem neustále vracet, pokud bude třeba mm, našeho vyjádření. Jsem rád, že ta debata se nezdá být o tom, jestli Uber, ale o tom, jak. A netýká se to jenom Uberu, ale každého začínajícího podniku, technologické firmy, která se snaží inovovat, vybudovat podnikání. Jsou tady známější eh, jména, která je jako Evropan znám, jako Airbnb, jsou tady BlaBlaCar, Hitch a tak dále. Při otázkou jde o tom, jak modernizovat stávající regulační rámec, což my bychom řekli, že v některých oblastech, zejména v oblasti eh, městské osobní dopravy, nejsou vhodné. Tohle bylo dělané pro eh, dobu průmyslovou a myslím si, že eh, bychom všichni eh, byli rádi za politické vedení při v modernizaci té, těchto regulatorních pravidel, tak aby byly, byla vhodná pro digitální věk. Já myslím, že nejsme u soudu, ale doporučoval bych vám, že pokud pozvete někoho do budoucna, Mm, aby zde hovořil tak, aby dodržoval striktně standardy v empirických dokladů, protože několik věcí, které se zazněly, opravdu nebyly z objektivního hlediska správně. Dále k těm dotazům. Pan Klun hovořil o tom, jestli jste transform, platforma nebo něco takového. My jsme, my jsme nikdy neříkali, že jsme sdílející ekonomika. Ehm, Evropská komise hovoří o spolupracovní ekonomice, nebo ehm, jestli jsme doprava nebo digitální platforma. My si myslíme, že jsme digitální platforma, máme eh, infrastrukturu, eh, telekomunikační eh, firmy, satelitní poskytovatele Uber je rostoucí skupina mladých softwarových podnikatelů, kteří budují aplikaci na stávající IT infrastruktuře. Takže určitě to není transportní firma, dopravní firma. Na konci roku 2016 Evropský eh, soudní dvůr vám eh, řekne jednou navždy, jestli to je doprava, eh, jestli jsou to digitální služby, nebo že jestli je to hybrid. Myslím, že by to nemělo zpomalit tvorbu pravidel nebo legislativy k licencím. Myslím si, že jsou dva typy Uberu. Za prvé, jsou tady lidé, kteří pracují na mm, těchto Eh, tedy na plný úvazek, 25 tisíc Londýněnů no, je tady, 26 tisíc taxikářů, kteří si eh, toto eh, zvolili jako svoji práci. Takže pokud takový regulační režim existuje v vaší zemi a Británie je jedna, a je tam 19 tisíc dalších. já tady hovořím bohužel jenom za Uber a ne, ne za ostatní. A jde o to, že je to pro konkurenci a pro spotřebitele. Další extrém je naopak Španělsko, eh, které zahájil, eh, za to za eh, gázalo Uber a 50 tisíc lidí už ji nemůže používat, kteří ji používali. Takže pokud jde o to režim BTC, tak téma to je Francii, jak říkali paní Marevo a paní Kali. Ovšem mají lidé studovat 250 hodin, aby se stali taxikářem když eh, pilot musí stovat jenom 25 hodin pro soukromá letadlo, Takže licenční pravidla je třeba modernizovat, myslíme. Potom eh, každá jízda s Uberem je plně eh, pojištěná. Uber Pop, jakož to bylo, tak tam to bylo. Pokud pojištění řidiče nepokryje všechno toto, opravdu v těch milionách se může stát nějaká nehoda. My máme komplexní politiku, která doporučuje, tedy kompletní pojist, komplexní pojistku, která doplňuje to soukromé pojištění v eh, belgickém a v francouzském režimu je třeba povinnost eh, mít obchodní pojištění. Na rozdíl od jiných velkých technologických firm, 80% toho, co dáte eh, Uberu, jde řidiči. A ten musí zaplatit své daně, to je právní povinnost v každé zemi, smluvní povinnost. A jak francouzská vláda uznala? Řidiči Uberu jsou osoby, čo jsou uh, stejně jako taxikáři kdekoliv jinde. Nebo v řadě dalších věcí. Čili pokud uh, napadnete uh, uh, status OSVČ, samostatně výdělečné činnosti, která, který obnáší platit sociální zabezpečení, nebo pokud ho nenapadnete, tak uh, prostě nemůžete napadnout ani říši Uberu. Pokud je o zdanění firm, protože to je náročná otázka, tak eh, Uber nevydělává, doufáme, že jednou bude vydělávat, máme sídlo v Nizozemsku, zcela eh, dodržujeme pravidla Evropské unie o zdanění eh, velkých firm. Pokud ty členské státy změní, tak budeme samozřejmě dodržovat do budoucna, takže ty výzvy jsou, myslím, nefér. Pokud je o konkurenci k veřejné dopravě, tak když už jsem na výboru pro dopravu, tak bych ještě zareagoval na toto. My se považujeme za doplněk 50% eh, cestu, cest Uberem jsou jednosměrné cesty. V Paříži přes 65% našich cest eh, začíná nebo končí u 200 metrů od metra. Pokud se podíváte na systém mobility, eh, no, tady bývalý minister dopravy Finska uvedl, že je třeba dát spotřebitelům výběr to je cíl Helsinek, e, odstranit osobní auta do roku 2025 z e, silnic. Tak musíte nabídnout další možnosti taxi, další mm, služby. Takže nakonec jde na, o, tom, aby, e, o to, aby regulační rámec dal podnět lidem, aby nechávali auta doma. Mě o konkurenci s taxíky, ale také o potřebu tedy vlastnit osobní automobil. No, Děkuji. A ještě než to uzavřeme, tak dostává slovo ještě jednou komise. Pan Ližoás. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobré odpoledne. Před Vánoci bych chtěl svůj příspěvek začít pozitivně v tom smyslu, že komise se domnívá, že tato kolaborativní ekonomika může vytvořit velké příležitosti pro EU. Nepochybně e, se to týká i oblasti dopravy a rozvoje nových forem mobility. I to může vytvořit příležitosti pro spotřebitele především, Eh, protože to bude lepší nabídka služeb, jejich lepší kvalita a kromě toho to bude mít pozitivní efekt na ceny. Kromě toho máme za to, že ta to kolaborativní ekonomika v oblasti dopravy může vytvořit příležitosti, pokud jde o inovaci a, inovace a zaměstnanost. Domníváme se tedy, že e, tito noví provozovatelé by měli mít šanci vstoupit na národní trh a měli by mít možnost e, provozovat svoji činnost na stejné, za stejných podmínek jako dosavadní provozovatelé. To znamená, že to tedy že eh, spadá do eh, kompetence členských států, aby odstranili překážky při výkonu jejich činnosti a s tím spojené restrikce. Zároveň si musíme uvědomit, že tyto nové služby před nás postavily i úkoly, především v některých členské, členských státech, eh, kde došlo k velmi různorodé reakci ze strany tradičních služeb, které se domnívají, že Uber neplní stejné podmínky, pokud jde o přístup eh, k této profesi, o, o tom jsme dneska slyšeli dostatečně. Vyplývá z toho celá řada otázek, které se týkají pojištění, zdanění, zaměstnání a, zaměstnání a tak dále. To znamená, že pokud se zeptáte, co komise v tuto chvíli dělá, tak já budu velmi obezřetný a řeknu, že stále ještě se snažíme získat co možná nejvíce informací. Zatím jsme eh, si nevytvořili úplnou pozici na úrovni komise, nicméně se domnívám, že pokud jde o filozofii, musíme zmínit a uvědomit si dva nejdůležitější body. Za prvé, Evropská unie vy měla tyto nové služby umožňovat a měla by zajistit, že tyto nové služby najdou svoje místo na trhu. A také je důležité, aby Evropská unie zaručila rovné podmínky pro všechny. Konkrétně to znamená, a e, tím tedy skončím, pokud jde o tyto dva body, my jsme zadali studii, díky níž bychom měli získat lepší představu o tom, jak jsou regulovány trhy v 28 členských státech. Nebude to studie, která povede k legislativě, je to eh, tedy v kontextu odhadu dopadů je potřeba, abychom si vytvořili dobrou představu, dobrou fotografii mm, trhu. Děláme tedy inventuru toho, jak, vypadají, jak vypadá trh v 28 členských státech v některých intervencích se objevila žádost po harmonizaci pro rovných podmínkách pro všechny a pro spravedlivém přístupu k této profesi. Druhá iniciativa, eh, která se tady odehrává na úrovni komise, spadá do kontextu eh, strategie pro jednotný trh kterou komise přijala 28. října. V této strategii komise ohlásila, že bude pracovat na pokynech, pokud jde o použití stávající legislativy na tyto nové služby v rámci sdílené ekonomiky. To znamená, že jde o použití stávající legislativy, například e, směrnice o službách, směrnice o e-commerce, o e, svobodě e, usadit se, o, jde o zdanění, pracovní právo a tak dále. Strategie pro jednotný trh také nevylučuje možný vznik nové legislativy, pokud se zjistí, že tady jsou určité mezery v dosavadní legislativě. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji. Já si myslím, že to byla velmi zajímavá diskuze, kde zazněly velmi zajímavé pozice. Já si myslím, že ta diskuze bude nepochybně pokračovat, ale můžeme to schrnout tak, že chceme spravedlivou soutěž, ne nespravedlivou soutěž. Samozřejmě, že jsme pro inovace, pro konkurenci nikdo to ne, neodmítá, ale jak už bylo řečeno, musí tu být eh, spravedlivé podmínky a to je velmi zajímavá věc, proto eh, jsem tady rád, že komise řekla, že v tuto chvíli tady nemá žádnou vypracovanou pozici, ale musíme, to, eh, musíme ji tady vypracovat na celoevropské úrovni, protože i doprava je přeshraniční a musíme to nějak vyřešit. Není možné, aby to v některé oblasti bylo povoleno a v jiné ne. Potřebujeme konformitu. Evropě. V každém případě ta diskuze bude pokračovat. Já děkuji řečníkům, kteří mezi nás dneska přišli. Děkuji vám za vaše příspěvky, připomínky a děkuji také všem zúčastněným řečníkům eh, kteří se přihlásili do diskuze. A tím se dostáváme k bodu číslo 6, to znamená Absolutorium 2014, souhrný rozpočet EU, Evropská komise. Paní Ayla Sender bude mít slovo.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 Wir sind ein bisschen in Zeit. Máme spoždění, proto bych rád pokračoval. Na další bod máme dva zpravodaji, pan Salini, to se týká komise a paní eh, Sender se bude zabývat agenturami, to znamená, že nejprve dostane slovo pan Massimiliano Salini. Prosím. Děkuji. Je mi líto, ale obávám se, že moje zpráva bude trošičku méně zajímavá než diskuze, kterou jsme právě vedli, takže abych vás získal, tak budu usilovat o maximální stručnost. Pokud o souhrný rozpočet na rok 2014, máme tam 3 miliardy na závazky a asi miliardu na platby. To je tedy ta kapitola, která se týká dopravy jako takové, včetně bezpečnosti, práv pracujících eh, a také práv cestujících. To je asi 90% a 86% u plateb, 90% u závazků. Pokud jde o inovaci a výzkum, tam je Cezar a Shift to Rail, tam máme asi 2% u závazku, asi 8% u plateb, takže abych to proběhlo rychle, stanoviska, která byla vyjádřena k tomuto absolutoriu. Pokud jde o závazky o platby, tak tam to proběhlo opravdu velmi dobře, 98,8% a 95,2% u plateb, ale jsme trochu rozhořčeni tím, že je zde veliká chybovost u konkurenceschopnosti. Tam jsme odhadovali, že to bude 5,6% a to bylo do velké míry způsobeno proplácením nespůsobilých eh, nákladů. A proto v této oblasti jsme řekli, že je nutno, aby komise pečlivě prováděla kontroly ex ante, aby se tato chybovost eh, minimalizovala. A potom bod 4, tam, i když v roce 2014 jsme ještě neměli Junckerův plán a tedy fond EFSI, tím jsme se ovšem velmi zabývali při diskusi o rozpočtu na rok 2016. A tam eh, jsme tedy chtěli se, vna, se tedy zabývat vztahem mezi FC a CEF eh, důležitá součást těch prostředků by měla být pořád ještě vynaložena na investice. Víme, že CEF je nástroj, který velmi dobře funguje. Je nám opravdu velmi líto, že musíme konstatovat, že v každém rozpočtu je spousta věcí, které nemohou být financovány z FC, kvůli tomu, že chybí prostředky a proto jsme zde chtěli odkázat na bod číslo 17 interinstitucionální dohody, kde se hovoří o 10% flexibilitě k navýšení rozpočtu, tedy CEF, tedy nástroje pro propojení Evropy. A potom je zde také otázka transparentnosti, tak tam v rámci Evropy máme řadu projektů, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Unie na dopravu. Máme zde tři databanky, kde jsou obsaženy tyto projekty. Máme systém finanční transparentnosti, potom máme INEA, pokud jde o TNT, a potom CORDIS pro Horizon 2020. Jde o to posoudit zjednodušení a mít nějakou tedy databanku, která by do budoucna usnadnila naši kontrolu. Tam je vlastně pro úspěch transparentnost zcela zásadní. Potom také vítáme zřízení společného podniku Shift to Rail v červnu 2014, potom 11 eh, miliard 226 160 eur v prostředcích na závadci a 6 6 milionů 827 tisíc eur v prostředcích na platby, to je na cestovní ruch. Vyzýváme komisi, aby provedla hodnocení dopadu financovaných projektů a navrhujeme také, aby eh, parlament přistoupil k udělení absolutoria. Doufám, že jsem byl dostatečně rychlý a stručný. Danke sehr, vor allen Dingen auch für die Kürze. Und jetzt hat Ines Ayala Sender das Wort. Děkuji, děkuji vám za stručnost a nyní paní Ayala Sender. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla říci, že zde poprvé historii absolutorií nemusel účetní dvůr vydávat žádné kvalifikované stanovisko k agenturám. Ty tři agentury plus Cesar tedy neměli tuto potřebu. To si myslím, že je dobrá zpráva. A konečně mně připadá důležité, že jsme připraveni udělit absolutorium i podniku Shift to Rail, i když má určité problémy eh, s přijímáním rozhodnutí, ale ta dohoda je z července roku 2014, takže nemůžeme ještě udělit absolutorium jako nezávislé společnosti. Uděláme to až příští rok. Tak zde máme EASA, Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví. Tam především máme jeden konflikt, který nám připadá důležitý, a sice Připadá nám důležité vyřešit to, protože se železničním balíčkem teď zde bude možnost obnovy právního základu. A pokud jde o dohodu se zemí sídla, v tomto případě je to Německo, tam si musíme uvědomit, že už 15 let jsme v situaci, kdy Evropská agentura pro bezpečnost letectví nedosáhla toho, aby Německo podepsalo dohodu, pokud jde o budovu, došlo dokonce i k přesunu a to také nebylo úplně jednoduché, nicméně německá vláda dospěla v roce 2011 k rozhodnutí ohledně důchodu, to jim připadá důležitější je, než letecká bezpečnost. Říkám to jenom z legrace. Nicméně mají zde takovou dohodu, která působí problémy, protože účetní dvůr neustále nás upomíná, že tam chybí dohoda mezi EASA a německou vládou, takže až budeme řešit ten letecký balíček, leteckou bezpečnost, tak zde bude tento problém. Bude to záležet na tom, aby německá vláda tedy konečně podepsala tu dohodu která se týká sídla agentury pro bezpečnost letectví. Já si myslím, že to je důležité, protože kromě toho vyžadujeme také od agentury čím dál více věcí, navyšuje se také personál a proto si podle mě EASA zaslouží, aby německá vláda konečně tuto dohodu podepsala. Za druhé, EMSA, nebo tedy Evropská agentura pro námořní bezpečnost, tam si musíme uvědomit, eh, že zde máme i ty tragédie ve středozemním moři. Pořád jsou zde ještě nějaké drobnější problémy v zájmu transparentnosti, která nám všem leží na srdci. By bylo dobré, aby se zveřejnili životopisy vedoucích představitelů této agentury. Myslím si, že je to velmi důležité aby zde nevznikaly nějaké podezření na střed zájmu. To si myslím, že je jedno z našich doporučení, které je nejdůležitější v souvislosti s touto agenturou. Pokud jde o ty carryovers, Výbor pro kontrolu rozpočtu si stěžuje, že některé agentury toho mají spoustu, tak Evropská agentura pro námořní bezpečnost nám vysvětlila, že je to kvůli tomu, jakým způsobem eh, Evropská komise jim komunikuje nebo nekomunikuje ohledně toho, jaký přístup budou mít eh, příští rok rozpočtu. Takže tam dochází ke spožděním a k těmto přenosům. Kromě toho zde byl také problém eh, s programem pro lodi ve standby. Tam nám také vysvětlili, že došlo ke krachu společnosti. Neměla by to být tedy komise, která zde bude řešit penalizaci. Účetní dvůr potom by to identifikoval jako problémy, jako šedou zónu. A konečně také ERA, Evropská agentura pro železnice se vstupem v platnost čtvrtého balíčku v oblasti železnic se zvýší povinnosti této agentury. Tato agentura má i nadále nějaké problémy, nějaké spory a snaží se eh, vyřešit záležitost. Má zde problém s najímáním personálu, tam ještě není úplně dosaženo toho, aby získali dostatečně kvalifikovaný a zkušený personál a za druhé také politika střetu zájmu. Tam si myslím, že bylo velmi důležité, aby zde nebyly žádné pochybnosti. Víme, že profesionálové musí pocházet eh, ne tedy od někud eh, z limbu, ale z opravdu musí mít za sebou určité zkušenosti, určitou praxi, ale musí být všechno transparentní, aby zde nevznikalo podezření na střed zájmu. A potom zde máme ještě společný podnik Cesar, tam v podstatě nejsou problémy. Byly zlepšeny také finanční podmínky po druhé výzvě a jediné, co tady máme, je, že tedy byla překonána ta doba nejistoty, která zde existovala při vedení projektu, takže komise by nám mohla vysvětlit, jakým způsobem to dořešila, protože takhle na první pohled nám připadá, že vše bylo vyřešeno k naprosté spokojenosti, ale účetní dvůr tam měl určité připomínky, takže jsme se jenom chtěli ujistit, že je všechno v pořádku. To je vše, pane předsedo. Danke sehr, jetzt Wim van der Kamp. Děkuji, Wim van der Kamp. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to pochopil tak, že teď nemáme moc času, takže se pokusím hovořit co nejstručněji. Pokud je o EPP, tak my nechceme hovořit tolik o číslech, ale o, o výkonech. Ta čísla pocházejí, eh, nebo tady jsou pro rozpočtovou kontrolu, ale my jako výbor pro dopravu musíme sledovat, jaké výkony podávají ty jednotlivé agentury. Já eh, jsem se zaměřil na ty tři agentury. Eh, Cezar, no, na té mám tři otázky. Za prvé, jak to teď jde s tím ředitelem pro nasazení, či ředitel pro nasazení a generální ředitele? Za druhé, jaké jsou dopady EFSI, protože přijde více peněz díky EFSI do tohoto a bude třeba trošku změnit programy. A potom úloha Cezaru v jednotlivých regionech, jaká je tam situace. Potom EASA. My jsme obecně velmi spokojeni s tím, co se děje v EAZ ale eh, slyšeli jsme, že je velký problém eh, nebo velká, velká potřeba dalších zaměstnanců, že problémy EASY eh, budou tak velké, že už to nejde se stávajícími zaměstnanci. A potom závěrem, pane předsedo, ERA. Tam by nás velice zajímalo, kolik kilometrů nového ERTMS v roce 2014 přibylo. Jde tedy především o, o, o výkony této agentury znovu. Děkuji vám. Děkuji. Teď Robert Zíla. Dominik Rickett. Děkuji, pane předsedo. Jen pár poznámek. Jednak k tomu, co říkal zpravodaj k obecnému rozpočtu a zpravodaj k agenturám. 18 měsíců po vytvoření Shift Rail to pořád nefunguje, což je skutečný skandál. Říkal to kolega Saliny a potom samozřejmě zde nemůže být ta zpráva mezi agenturami, protože to pořád ještě neexistuje. Tak bychom se měli zaměřit na důvody, proč Shift Rail neexistuje. Složitost, pomalost této procedury nás určitě vede k tomu, abychom se obrátili na komisi. To je pořád tedy problematické. Bude to fungovat za následujících šest měsíců a další věc k tomu, co se zaznělo jako obecná připomínka k agenturám. Není možné neustále navyšovat do nekonečna úkoly agentur. To je velmi ožehavé téma. Pokud je o EASA, tak je to o to nepochopitelnější, že 70 rozpočtu je mimo pravomoci EASA. To znamená, že zde nakládají z prostředky, nad kterými nemají kontrolu. A potom poslední věc, kterou zdůraznil pan Salini, cestovní ruch je v kompetenci Evropské unie a tohoto výboru. A jsme slyšeli, jak je důležitý cestovní ruch eh, v ekonomice alespoň 8 až 10 eh, z HDP eh, Ruské unie, ale 11 milionů v rozpočtu na cestovní ruch. My už roky, roky apelujeme na komisi, teď to je zcela směšné, nemáme vlastně žádné prostředky, které by byly věnovány něčemu, co představuje 8 až 10 naší ekonomiky, našeho hrubého domácího produktu a podle smluv je to v naší exkluzivní kompetenci. To je vše. Děkuji. A teď Jose Ignacio a Faria, a kterému jsem chtěl dát původně slovo, omlouvám se. Hmm. Eh, Děkuji. Ještě než eh, se dostanu k věci, tak eh, skládám poctu zpravodajce eh, v těchto čtyřech věcech Ines Ele, ona udělala skvělý kus práce. Nemáme čas na to, abychom to probrali jednotlivě, takže vám řeknu celkové stanovisko k tomuto. A zaměřím se konkrétně na EMSu, kterou znám nejlépe. já bych řekl, že také dobře znám, protože jsem je navštívil. A je to u nás v Lisabonu. A jak asi víte, díky této agentuře eh, je obecná bezpečnost na pravidlech vysoká. Komise členským státům poskytuje informace kterými se eh, zajišťuje eh, řádné naplňování různých evropských předpisů ze čtyři agentury, sehrávají klíčovou roli v Evropské unii a rád bych řekl, že v zásadě, kromě konkrétní situace eh, v případě EASY, kde rámcové smlouvy musely být upraveny na konci roku 2014 a nevím proč. Mohu e, říci, že plně e, podporuji e, závěry z Ines NSL, které se týkají personálních a rozpočtových škrtů v obou agenturách, zejména v MC. Myslím si, že to tak trochu jde proti té údajné eh, potřeby je, aby EMSA zahrávala aktivní roli. Například při řešení uprchlické krize eh, nebo při nelegálním tady eh, převozu osob v Středozemním moři. Naplňování rozpočtu všech těch agentur je tady pod cílem a to je důvod k obavám. Ale každopádně bych chtěl vyjádřit spokojenost s tím, že Evropský eh, účetní dvůr předložil a tedy souhlasné stanovisko, pokud jde o spolehlivost eh, účtů těchto agentů. To, co jsem říkal o MSA mm, by eh, také mutantis mutandis platilo o ostatních agenturách, takže bych doporučil, aby parlament udělal absolutorium těmto agenturám za finanční rok 2014. Děkuji. Nyní Karima. Dali. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že v předcházejících letech eh, dopravní výbor přijímal různá stanoviska. Například jsme žádali, aby Evropská komise poskytla informace, které má k dispozici ohledně dopravních projektů spolufinancovaných Evropskou unii, včetně regionálních fondů a fondu soudržnosti a nejen v rámci TNT nebo Connecting Europe Facility. Jak to tedy vypadá k dnešnímu dni? To je první otázka. Dále. Pokud je o EASA, požádali jsme komisi, aby nám ukázala, jakým způsobem postupuje při řešení konfliktu zájmu. Mě by zajímalo, jak ta situace vypadá v současné době. Děkuji. Danke sehr, jetzt ist Van Wey. Děkuji, Van Wey. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, Szalini képviselő úr... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem u pana Saliniho a samozřejmě, že připravujeme pozměňovací návrhy, Nejprve mi dovolte, abych panu Salinemu poděkoval za jeho práci. A nyní bych rád přednesl několik komentářů. Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014 použil jinou strukturu než v předešlých letech. A to se týká i mobility a dopravy. To je tedy první poznámka. Druhá poznámka. V roce 2014 spadala doprava do kapitola, kapitoly podpora konkurence a zaměstnanost, konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost, to je tady součást té změny. A tady je ta částka určená na dopravu mnohem nižší než podíl eh, horizontu 2020. Myslím si, že bychom měli zdůraznit tuto diskrepanci v našem stanovisku. Účetní dvůr se zabýval šesti dílčími projekty. Eh, ve dvou situacích byly zjištěny chyby. Já si myslím, že bychom to měli zdůraznit ve třetím odstavci, protože tady je zřejmé, že chybovost byla 5,6 a to se týkalo především proplácení nespůsobilých nákladů. Nicméně není jasné, jestli došlo eh, k chybám i u výdajů na výzkum. Ve výroční zprávě DG MOVE jsou tedy, nejsou tedy zmíněny výdaje na rozvoj, výzkum a vývoj. Důvodem je to, že první kolo těch výzev proběhlo v březnu. Eh, jsou to výzvy pro nástroj pro propojení Evropy a z prostředků se tedy ještě nic nevynaložilo. To znamená, že za rozpočet roku 2014 tím zatížen nebyl. Já si myslím, že bychom v rámci pozměňovacího návrhu nebo v nějaké poznámce měli upozornit právě na tuto skutečnost a měli bychom požádat komisi, aby eh, se těm, těchto eh, chyb do budoucna vyvarovala. A konečně poslední věc, to je takový můj koníček, eh, moje oblíbené téma, turismus, cestovní ruch. Jsem velmi rád, že se eh, vynaloží více prostředků na pilotní projekty. Za to jsem velmi rád, nicméně si myslím, že to stále ještě nestačí. A nyní tedy, eh, pokud jde o opravný rozpočet, tak tady se na cestovní ruch vyhradilo velké množství prostředků 11 milionů euro uh, 16 uh, milionů na, v prostředcích na platby. Nicméně tyto prostředky nestačí, pokud si uvědomíme, jakou roli hraje cestovní ruch v 28 národních ekonomikách eh, členských států. Já tady souhlasím s tím, že bychom i tuto částku měli navýšit. Do značné míry souhlasím s tím, že bychom měli požádat komisi, aby zadala eh, studii v tom smyslu, jaké dopady ty výdaje budou mít. Byli bych, byl bych mnohem vděčnější, kdyby tady komise toto zhodnotila, protože eh, ty prostředky na poslední rok jsou neustále navyšovány. Děkuji. A nyní tady dostane slovo komise. Agněška Katměrčák, prosím. Thank you very much. Velmi děkuji. Pokusím se věnovat všem oblastem. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala vašemu výboru za neustálou podporu, kterou projevujete. Nejprve pokud jde o chybovost v oblasti konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanosti. Musíme poznamenat, že to je široká oblast, která ne, nezahrnuje pouze dopravu. Tato chybovost je výsledkem eh, těch programů, které jsme zdědili. Především jsou to výzkumné programy, kde jsou velmi komplexní pravidla. Eh, nicméně komise naprosto souhlasím s tím, že je potřeba, aby se ta chybovost snížila a to znamená, že budeme i nadále provádět velmi důsledné kontroly ex ante a také poskytujeme pokyny nebo rady příjemcům, tak abychom je upozornili na ty nejobvyklejší chyby v žádostech a díky tomu zaručili, že ta chybovost eh, bude klesat. Ale jak jsem řekla, jsou to velmi eh, komplexní programy, eh, rámcový program 7 a tak dále. A nyní, pokud se podíváme na agentury a na otázky s nimi spojené, První věc. Transparentnost a střed zájmu. Komise, řídící orgány decentralizovaných agentur vždycky na tyto záležitosti upozorňuje. Vždycky je upozorňujeme na to, že musí mít politiku eh, pro management střetu zájmů, že jejich řídící pracovníci musí předložit webo, eh, na webové stránky životopisy a eh, přehled finančních zájmů. Pokud jde o ERU, tak tady ta politika přišla velmi pozdě, nicméně to bylo projednáno na posledním zasedání předsednictva a počátkem příštího roku to bude zveřejněno v písemné podobě, v Mm, pokud jde o ERU, tak e, zaměstnanecké smlouvy byly problematické, nicméně jsme ty problémy identifikovali. E, objevil to jak e, interní auditor komise, tak účetní dvůr. Ten problém přetrvával po dlouhá léta od roku 2009. Nyní tedy existuje nový postup, který se zavádí a který eh, představuje šanci, že ti nově najímají, najímaní pracovníci eh, již budou v jiné situaci a že eh, díky tomu bude prokázáno, že ty kontroly fungují řádně. Počet zaměstnanců agentur. Komise se snaží zohlednit veškeré oprávněné nároky agentur pokud je o ERU, tak tady stále čekáme na eh, dohodu. Eh, nárůst eh, počtu zaměstnanců souvisí s implementací čtvrtého železničního balíčku, to znamená, že s tím se počítá, když je tedy řeč o navýšení pracovníků v roce 2018. Pokud jde o EASu, tak tady je ta situace velmi specifická, protože je to samozřejmě tak, že EASA požádala o další zaměstnance, které by byly financovány z poplatků a v posledku e, o tom panovala schoda při trojstranných jednání o rozpočtu, to znamená, že došlo k navýšení počtu zaměstnanců EASY. E, od počátkem roku od roku 2016 a ne z evropského rozpočtu. E, pokud je o Shift to Rail, tak e, ráda konstatuji, že první výzva proběhla před týdnem, společný podnik už funguje, nemá zatím plně finanční autonomii, to znamená, že všechny finanční transakce jsou prováděny komisí. Je to dáno tím, že tedy proběhlo první výběrové řízení eh, na místo generálního ředitele, ale nebylo tedy úspěšné. To znamená, že to druhé kolo by mělo být na začátku ledna. Eh, řídící orgán vybere exekutivního ředitele, výkonného ředitele, jinak ten společný podnik je připraven a finanční autonomie by měla nastat v dubnu nebo v květnu příštího roku. Naprosto chápeme to, že je potřeba využívat eh, co možná největší flexibilitu, pokud jde o nástroj pro propojení Evropy, ale samozřejmě chceme zároveň zarušit, že všechny eh, dobré projekty budou financovány buď z EFSI, anebo z CEF, z nástroje pro propojení Evropy, eh, v závislosti na tom, kam se více hodí, anebo také ze strukturálních fondů. Komise eh, také získala pilotní projekt, který se týká výsledků eh, nebo dopadů evropského rozpočtu. To znamená, že budeme brzy schopni ukázat dopad eh, projektů, které jsou financovány z evropských prostředků, včetně těch dopravních projektů. Já si myslím, že právě to by byla dobrá příležitost, jak tedy ukázat financované projekty. Protože jsme pod časovým tlakem, říká pan předseda, eh, prosím vás o velmi eh, stručné, stručná stanoviska a následně budeme pokračovat eh, v angličtině a zasedání koordinátoru bohužel budeme muset přesunout na leden, protože dneska už to nestihneme. Takže prosím. Já už k tomu tedy nic nedodám. To, co jsem tady slyšel, je zcela v souladu s tím, co se chystáme udělat. Jen jedno takové připomenutí k té poslední poznámce, kterou zde říkala komise, zástupkyně komise. Ano, flexibilita ano, ale chceme, aby co nejvíce projektů bylo financováno z EFSI. To je pravda, je to správné, i my s tím souhlasíme jako s přístupem, ale EFSI není schopen Můžu tedy financovat spoustu projektů, já doufám, ale je zde určitá kvalita projektů, kterou, určitý druh projektů, které FC financovat nemůže, především v oblastech, kde odměňování tedy kapitálu nebo tedy zisk z kapitálu je dlouhodobější, například eh, u železniční dopravy. Pokud je o Shift Rail, tak tady vítám, že od května příštího roku zde bude finanční nezávislost, to je velmi důležité k těm dalším věcem, Hmm, si myslím, že to vyřešíme až eh, ve fázi pozměňovacích návrhů. To všechno, co tam nebylo, tak to tam nakonec dodáme. Děkuji. Děkuji a nyní Ines Ayala Sender. Já také chci jen poděkovat komisi a především kolegům za otázky, vysvětlení a zájem, který zde projevili komisi. Děkuji také za informace o postupu. Mně se zdá, že někdy se k tomu odhodláváme až dost pozdě, nicméně je to jasně v souladu s tím, že chceme, aby agentury pokračovaly dále. My jsme tedy příslušný výbor pro tato stanoviska, to je pravda, ale dáváme je tedy komisi, nebo tedy výboru pro rozpočtovou kontrolu. Můžeme říci, co chceme, ale pokud tam nebude dodrženo všechno, co se týká financí, tak s tím budeme mít problém. Prostě všechno to, co jsem říkala, to byla ta poznámka, která souvisela s tím. Děkuji. Do 15. ledna a 2016 do 14 hodin můžete podávat pozměňovací návrhy. A tím eh, končíme eh, a děkuji eh, tlumočníkům a budeme pokračovat anglicky. Die Ausschusssitzung, also die Koordinatorensitzung, die fällt heute. A zasedání koordinátorů odpadá a, a odsouváme ho na 25. ledna. A zprávu o trialogu to si rádi vyslechneme, to bude in kamera a poprosím a tedy všechny ostatní, aby opustili místnost.